Bene, se... Drazí kolegové, kdybyste se laskavě mohli ujmout svých míst a můžeme zahájit naši schůzi, i když s malým spožděním. Doporučuji vám, abyste se posadili, abyste mohli začít pracovat mimořádným potěšením. Mám tu čest uvítat mezi námi doktora Landabura, generálního ředitele pro vnější vztahy komise. A u této příležitosti nás pozdraví ve své současné pozici a bude s námi v kontaktu v jeho nové pozici, jakožto vedoucí delegace Evropské komise v Maroku. Jak totiž víte, Maroko je krátkou dobu, dávnou dobu získalo status pokročilého partnerství s Evropskou unii, to znamená vztahy s doktorem Landaburem a tímto výborem Eh, končí dnešním slyšením jeho současné pozici generálního ředitele pro vnější vztahy, ale opět začnou naše vztahy eh, s doktorem v jeho nové pozici jako eh, vedoucím delegace EU v Maroku. Důvodem jeho návštěvy mezi námi dnes je konkrétnější a jedná se o konkrétní přesný důvod, který se týká posledního vývoje energetické politiky Evropské unie zejména po podpisu 13. července, které se týkalo e, výstavby plynovodu e, v netbooku. a týká se to také zahájení dalších projektů, které se týkají e, energetické dopravy takzvaného jižního koridoru. Zejména je to projekt South Stream, podporovaný zeměmi, ze kterých pocházím já, a zvažují ho také ostatní členské státy Evropské unie a konkuruje eh, na boku. Jak víte, náš parlament rozhodl, že eh, budeme diskutovat na příští plenárce na toto téma a tak dnes to připravujeme v rámci této schůze. V tomto kontextu bych chtěl vyzvat kolegy, aby zvážili příležitost předložit eh, ústní dotazy eh, radě a komisi. A cílem je zaměřit se v diskuzi, která bude probíhat v průběhu eh, září na plenárce, na dopady zahraniční politiky v energetické oblasti. Tento návrh otázek které byly definované na schůzi koordinátorů, eh, bude distribuována na příští schůzi a budete mít příležitost komentovat. Po vystoupení doktora Landabura, který ještě mezi námi není, bude host, který ještě nepřišel, ale ještě vám, již vám řeknu, jaká bude jeho role. Eh, slovo dostane kolega Zvolský, který byl jednak mým předchůdcem eh, v pozici předsedy komise výboru pro vnější věci a byl také zpravodajem o dopadu eh, vnější politiky na energetiku a je tedy naším přirozeným mluvčím v této oblasti a my si vyslechneme také jeho názor předtím, než zahájíme diskuzi. Ehm, nemám žádná další sdělení. Samozřejmě chci ještě poděkovat doktoru Landaborovi za jeho přítomnost a předám mu slovo. A velice se těším na to, co nám poví. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, především bych vám chtěl pogratulovat za vaše, k vašemu zvolení v tomto důležitém parlamentu. Je nepochybné, že váš budoucí úkol bude stále významnější. Budete muset definovat aktuální zahraniční politiku EU, která musí být silná. Doufám, že dojde k ratifikaci Lisabonské smlouvy. A jak víte, Evropský parlament obecně a zejména tento výbor budou mít odpovědnost a důležitou roli v, ve vývoji a provádění eh, této Lisabonské smlouvy. Ehm, jde o konsolidaci a prohloubení vnější politiky s většími pravomocemi. Ještě jednou tedy moje blahopřání všem a přeji vám dobrou práci, aby váš přínos v Evropě byl významný. Chtěl bych poděkovat za pozvání do tohoto výboru. A stručně bych chtěl hovořit o tomto důležitém tématu, tedy o energetické bezpečnosti. Jakožto generální ředitel ehm, tuto roli jsem zastával 6 let, jsem eh, viděl, že to téma získává stále větší význam v globálním scénáři vnějších vztahů mezi eh, Evropskou unii obecně a zbytkem světa. Všichni si pamatujete, co se stalo na začátku měsíce, kde došlo k rozhodnutí ruské vlády eh, zamezit eh, energetickým dodávkám do Ukrajiny v loňském roce z důsledky pro některé naše členské státy. Určitě si vzpomínáte také, že před několika roky v průběhu krize v Gruzii to mělo dopad na eh, energetické dodávky v tomto regionu, Jižního Kavkazu. To znamená, že jsou zde geopolitické eh, nejistoty, dochází k oscilaci, k výkyvům cenám energie na světových trzích a to vše má vliv jak na jednotlivé členské státy, tak na státy jako celek. A my se musíme zamyslet nad rolí Evropy ve vztahu k národní politice a vnější politice. Co charakterizuje energetickou politiku? Podíváme se na to skromně, ale s určitým závazkem. A využijeme kompetence, které nám smlouva eh, dává. Eh, jsme se snažili, aby členské státy se zamyslely nad nutností hovořit jedním hlasem. Doposud jsem eh, měl odpovědnost za vedení jednání mezi, eh, nebo za zprostředkování jednání eh, z ruské strany, aby došlo k urovnání. A není pochyb o tom, že když my, Evropané, můžeme hovořit v Moskvě na tato témata, je to velmi rozdílné, pokud je o vliv. Když můžeme hovořit jedním hlasem a porovnáme-li to s dopadem, kdyby eh, jednaly jednotlivé státy. Musíme mít společný postoj, protože pak naše schopnost vyjednávat je mnohem větší, máme větší vliv. Čeho jsme dosáhli do posud? Co komise udělala? Podařilo se nám dosáhnout úkolu v energetické bezpečnosti, eh, protože tato oblast získala větší význam v diskuzi s členskými státy. Účastnil jsem se na téměř všech summitech mezi EU a hlavními zeměmi a mohu říci, že toto téma se nyní řeší na všech schůzích. Samozřejmě jsme to řešili s Ruskem, s USA, Čínou, Japonskem, zeměmi Latinské Ameriky a se všemi zeměmi, pro které toto téma významné. Je to tedy prioritní téma v mezinárodních vztazích. A nabývá stále větší význam. Je důležité, aby se měli jednotný postoj. Z části se nám podařilo také diskutovat s našimi eh, zahraničními partnery o evropském energetickém modelu, tedy o integraci týkající se vnitřního trhu a o eh, oběhu energetických produktů. Díky tomu máme určitý vliv například na země Latinské Ameriky a také na eh, země, které jsou členy ASEANu. Všichni se pokouší o určitou regionální integraci a o volný pohyb eh, produktů a statků. A patří sem také energetické produkty. A v tomto případě musím říci, že Evropa je určitým důležitým vzorem, se kterým se ostatní srovnávají. Zahájili jsme také mechanismy, abychom e, tuto situaci mohli řešit lépe než v minulosti, abychom mohli čelit energetickým krizím. Poučili jsme se z historie, poučili jsme se z toho, co se stalo v Ukrajině a v dalších zemích. To znamená, že nyní máme mechanismy, například e, výměnu informací mezi členskými státy, abychom e, mohli spustit reakci na případnou krizi a um, spojili naše úsilí. To před několika málo měsíci neexistovalo a nyní tento mechanismus máme. Samozřejmě není dokonalý, ale již existuje. Dále téma energie bylo zařazeno do Evropské bezpečnostní strategie. Během posledních měsíců v loňském roce s Javierem Solanou, vysokým eh, představitelem, jsme pracovali na tom, abychom zaktualizovali strategii Evropské unie, eh, pokud je právě o bezpečnost. A samozřejmě v roce 2003 eh, činnost eh, Javier Solene musela být aktualizována vzhledem k aktuálním okolnostem a to jsme právě udělali. To znamená, tyto priority evropské bezpečnosti byly zařazeny také do oblasti energetiky. Pak je zde vytvoření bezpečnostní sítě v energetice u různých aktérů. To je další důležitý krok. Eh, mimořádně jsme ocenili také podporu eh, tohoto výboru. Například vy, pane předsedo, jste citoval práci, kterou vedl Cyrus Wolsky v předchozím výboru. A předchozí výbor provedl vynikající práci, spolupracoval s Evropskou komisí Evropský parlament definoval v této oblasti, v oblasti energetiky, postoj. Určitě jsou tam určité rozdíly od nás, ale Evropský parlament. Mm, zde chci ještě pozdravit eh, předsednictví. A musím říct, že eh, Evropský parlament přinášel eh, politické návrhy. A to, co udělal tento výběr, výbor, bylo komentováno, diskutovalo se o tom, a to ze strany všech, kteří eh, v oblasti energetiky něco znamenají. A to nás musí těšit. Určitě mm, jsou zde nějaké rozdíly mezi vašimi postoji a postojem komise, ale na stole máme politický návrh, o kterém se musíme v budoucnosti zamýšlet, nad kterým se musíme zamýšlet stručně řečeno, jestliže jsme dosáhli nezbytných a užitečných věcí, tato situace současná nás přesto nemůže uspokojit. Jsme totiž přesvědčení, a zde hovořím za komisi, že můžeme jednat a chceme-li mít větší vliv jako Evropa v oblasti energetiky, tak musíme Mm, musíme zajít dále, než je jenom integrace. A to je velká výzva. Jedná se také o pravomoce v této oblasti. Jestliže bude ratifikovaná Lisabonská smlouva, jak eh, doufám, a čemuž také věřím, Lisabonská smlouva otevře nové dveře, nové prostory. To znamená, můžeme si říci, že Evropská unie bude mít eh, větší kompetence, aby mohla pracovat, aby mohla navrhnout členským státům eh, vypracování mm, nové strategie a aktualizaci této strategie na evropské úrovni. To bude také úkolem budoucího výboru. A já doufám, že nejenom touto strategií dosáhneme jednotného hlasu, což je vynikající, ale to nestačí, protože na to jsme pracovali do posud. Ale já doufám, že budeme moci přistoupit k této, téma, k této tématice eh, podrobněji s větší kompetentností v naší diskuzí. Dnes ehm, jsem tady naposledy ve své pozici se současné pozici a tak mi dovolte, abych se trochu zamyslel nad budoucností. Já si nemyslím, že Lisabonská smlouva je dostačující. Proto, aby Evropě dala schopnost defino, definovat nější energetickou politiku a rozvinout ji. Politiku, která by lépe bránila Evropskou unii než jakýkoliv jiný aspekt. Já podporuji návrh Jacques Delora před rokem a půl eh, ve francouzském tisku. Tam jsem dostal dotaz, zda budeme mít smlouvu, která se bude týkat eh, evropské energetiky. Kdysi jsme měli smlouvu, která nám umožnila schrnout eh, produkci oceli a uhlí, to znamená SO. A já jsem přesvědčen, že my musíme ehm, přesvědčit členské státy, aby sdíleli tuto svrchovanost, aby umožnili eh, toto sdílení zájmů, aby se Evropa mohla stát eh, ještě silnější, jako tomu bylo tehdy o eh, společenství uhlí a oceli. Viděli jsme, jak tomu bylo v Rusku a s dodávkami plynu. Jediná možnost je bránit zájmy našich občanů, bránit naši energetickou bezpečnost. Musí se jednat určitý kompromis mezi námi, členskými, námi členy, abychom mohli jednat spolu, abychom mohli jednat jednotně. Velice stručně, závěrem, bych chtěl uvést že napětí a krize mm, způsobená konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou Rusové velice často vyhrožovali tím, že uzavřou kohoutky a omezí dodávky v neprospěch Ukrajiny A my v komisi jsme se snažili jednat a myslím, že jsme tak eh, činili efektivně. Jak toto léto, tak eh, i v minulé jaro. Díky důvěře, kterou nám ruská vláda svěřila, stejně tak jako ukrajinská, jsme jednali s různými stranami tohoto sporu, abychom se vyhnuli na přerušení dodávek. Krátkodobě jsme chtěli dosáhnout toho, aby Ukrajina mohla zaplatit plyn dodaný Ruskem a to bylo možné díky mezinárodní dohodě a Mezinárodní nový fond dovolil, aby eh, peníze zapůjčené Ukrajině mohly být určeny na uhrazení faktury Ruska faktury za energetické dodávky. Za druhé, v určitém smyslu jsme mohli jsme museli přikázat vnitřní reformu v Ukrajině, aby zmodernizovali svůj systém sítí eh, pro transport eh, plynu, tedy plynovodů. A museli Eh, museli dosáhnout nezbytných změn, aby mohli eh, zaručit větší transparentnost na tomto trhu. a ukrajinská vláda slíbila, že potřebnou modernizaci rozvodových sítí provede. A proto získala spolupráci Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Evropské investiční banky a dalších finančních institucí. Takže prostředky na modernizaci plynovodu existují. Samozřejmě, že nikdo nemůže v tomto okamžiku říci, kdy bude moci Ukrajina bez problémů platit své faktury za plyn a kdy se tak vyhneme příštím krizím ale je možné říci, že jsme se prosadili jako jakýsi zprostředkovatel, který přispívá k řešení těchto krizí. A dále, pane předsedo, jsem chtěl pozornit na dialog, který vedeme v těchto věcech s Ruskem a v kontextu té nové globální rámcové dohody s Ruskem je právě otázka energetické bezpečnosti velmi důležitá. Až Dosud byla naše stanoviska od sebe velmi vzdálená. Rusko nechce podepsat Evropskou energetickou chartu. Ehm, lépe řečeno, Rusko tuto chartu kdysi podepsalo, ale odmítá ji ratifikovat a prezident Medvěděv navrhl alternativu, která se nelíbí nám. A to proto, že neza neposkytuje dostatečné záruky pro to, aby Rusko na mezinárodní úrovni jednalo transparentně v oblasti energetických dodávek. Mohu vám dát eh, více podrobností o těchto jednáních a o problémech, se kterými hm, jsou spojeny. Každopádně v našich stazích s Ruskem je důležitější, abychom měli dohodu o dodávkách energií, které, pře, které potom budou spolehlivé, pravidelné a budou naplňovat podmínky, které my na ně klademe. Uvidíme, jak se budou věci dále vyvíjet. A samozřejmě, že tento výbor bude hrát velmi důležitou roli v těch jednáních s Ruskem. A za třetí jenom velmi rychle, a pan předseda se o tom také zmiňoval v úvodu, to je ten jižní koridor a 8. května Praze proběhla velmi důležitá schůzka politických představitelů, kteří podpořili to, aby se rozšířily kapacity pro dodávky energií eh, ze států Jižního Kavkazu, včetně Iráku a Egypta. To jsou věci, které probíhají v této době, můžeme vám o tom dát více informací, chtěl jsem na to pouze upozornit, a to proto, že v budoucnosti budeme i nadále závislí na energiích z Ruska. Naší strategií by mělo být tuto závislost při nejmenším eh, o něco snížit. Nemůžeme Rusko jako dodavatele úplně nahradit někým jiným, ale při nejmenším se můžeme pokusit o to, abychom tuto závislost zmírnili. A to tím, že otevřeme nové trhy a nové formy spolupráce eh, s regionem Jižního Kavkazu a Střední Asie. Jsou to právě státy v této oblasti, které by nám mohly dodávat energie. Jednak je to projekt Nabuko, na kterém my pracujeme. a pracujeme také na tom, abychom mohli nakupovat ropu a plyn ze států na eh, jižním břehu Středozemního moře, jako je například Alžírsko. To jsou hlavní témata, o kterých je možné hovořit během naší diskuse. A na úplný závěr, jak víte, loni Tady byl pokus znovu spustit takzvaný barcelonský proces, teď se to nazývá Unie pro Středomoří. Všechno to pochází z iniciativy francouzského prezidenta Sarkozyho. A v rámci této iniciativy byla naplánována celá řada projektů na spolupráci v oblasti energetiky. A asi nejdůležitější projekt se týká využití solární energie. Takže, pane předsedo, tolik ode mě na úvod. Ještě bych chtěl zdůraznit, že naše vzájemné vztahy, tedy mezi parlamentem a příslušným eh, ředitelstvím komise, byly vždy skvělé. Je tady celá řada příležitostí pro spolupráci mezi vaším výborem a námi. Ty možnosti se ještě rozšíří, pokud bude schválena Lisabonská smlouva. A já jsem, co se týče budoucnosti, spíše optimistou. Děkuji vám, pane doktore Landaburu za velmi jasnou prezentaci. v mezidobí eh, mezi nás dorazil také bývalý předseda Evropského parlamentu eh, Hans-Gerd Petering. Máme tady také bývalého předsedu tohoto výboru, Jaruše Volského, kterému dáme slovo, protože byl v minulosti zpravodajem pro energetickou bezpečnost a je to samozřejmě někdo, kdo se v těchto věcech vyzná nejlépe a já mu eh, za okamžik dám slovo. Chtěl bych pouze říct, že už se do diskuze přihlásilo 13 řečníků a já teď musím tento seznam uzavřít. A to protože jinak by eh, nám vůbec nezbyla čas, eh, vůbec by nám nezbyl čas na další. Takže pane Sáriuš máte slovo. Děkuji. Já bych eh, nejprve chtěl říci, že když se podíváme na to, jak otázka vnější energetické bezpečnosti vypadala před několika lety, tak můžeme s uspokojením říci, že jsme udělali určitý pokrok. A existuje tady, tady synergie mezi postoji Evropského parlamentu, který již eh, v rané fázi vyjadřil značné znepokojeni nad tím, jak jsou využívány existující nástroje a také postoj komise, které vy jste tady popsal. Takže jsme zase o kus dál. Za druhé chci říci, že jsme zase o kus dál v chápání toho, jaké postoje mají, mají klíčoví hráči, tedy nejenom parlamentu komise, ale i rada a jednotlivé členské státy. Dále bych chtěl s uspokojením konstatovat, že, abyste to také říkal, že energetická bezpečnost se vyžaduje solidní institucionální uspořádání. My bychom chtěli mít stálého zvláštního vyslance pro tyto otázky. Eh, mezi komisaři by to mělo být silněji zajištěno. Uvidíme, jak to bude vypadat z... poté, co bude schválena Lisabonské smlouvy. Hovoří se o tom, že na základě toho bude moci budeme moci provádět více kroků, ale vy jste také říkal, že Lisabonská smlouva, smlouva sama o sobě stačit nebude, což eh, znamená, že v budoucnosti budeme muset jít ještě o krok dále a vytvořit nové právní základy pro naše kroky. Hovořil jste také o původním návrhu Žaka Delora, že by eh, měla existovat eh, Eh, energetická charta, která by připomínala to rané společenství uhlí a ocely. Otázky energetické bezpečnosti budou v budoucnosti pravděpodobně mnohem důležitější než dnes, a to také proto, že již s nimi máme zkušenosti, panuje tady obecně rozšířený názor, že musíme hovořit jedním hlasem a že musíme mít vhodné nástroje pro prosazování energetické bezpečnosti. A musíme být schopni komunatir, komun, schopni eh, tyto eh, věci eh, provádět jednotně na komunitární úrovni. Takže jak Evropská komise, tak i tento výbor Evropského parlamentu určitě budou hrát vedoucí roli v těchto otázkách. A měli bychom se také v budoucnosti zaměřit na tuto oblast zahraniční politiky, a zohledňovat všechny eh, právní základy, tedy nejenom právní základy, ale i eh, finanční rámec a v rámci toho priority, jako je plynovat na boku, eh, což bude předmětem ústní otázky, kterou tento výbor bude předkládat parlamentu. Takže já s vámi souhlasím, že současná situace není úplně uspokojivá. Je tady celá řada výzev a já doufám, že i nová komise se těmito otázkami bude velmi intenzivně zabývat. Ehm, Děkuji kolegovi za jeho jasný, jasné vystoupení a zahajuji diskuzi, ale doporučil bych vám, bohužel je to nezbytné, abyste se drželi času, který vidíte na svých obrazovkách. Máte minutu a půl. Prvním bude kolega Salafranka, prosím. Pan Salafranka. Velmi stručně, pane předsedo, a děkuji také generálnímu řediteli za to, že mezi nás přišel. Otázka energetické bezpečnosti je jeden z nejdůležitějších úkolů který před sebou Evropská unie má a který musí řešit. A musíme to řešit, protože to je v zájmu našich občanů. Pan Sáriuš Volsky eh, v tom už sehrál velmi významnou roli s jménem tohoto výboru. Teď je potřeba se zaměřit na to, abychom využili všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom nalezli řešení tohoto velmi závažného problému, který se neustále opakuje. A to řešení by mělo být nalezeno v kontextu jednání o nové asociační smlouvě s Ruskem. A pane Landaboru, já bych se vás chtěl zeptat, jaké nástroje potřebujeme proto, abychom mohli překonat překážky, které ještě existují v našich vztazích s Ruskem a které brání uzavření této nové asociační dohody. Pan Landaburu hovořil také o dalších věcech. Pan Landaboru už pro Evropskou pracuje velmi dlouho a dnes je tedy generálním ředitelem Relexu, má za sebou velmi dlouhou eh, kariéru, podílel se na budování Evropy a já si myslím, že bychom to měli jako výbor eh, uznat a jménem naší politické skupiny bych chtěl říct, že přejeme panu Ladaburovi hodně štěstí v jeho budoucí kariéře a já věřím tomu, že ať už bude jeho post v budoucnosti jakýkoliv, takže bude i nadále přispívat k pozitivnímu vývoji v Evropě. A i jako vedoucí delegace Evropské komise v Maroku určitě s námi zůstane v kontaktu a já bych mu chtěl ještě popřát hodně štěstí. Grazie. Pane Salafranca, ahora la parola. Děkuji panu Salafrankovi a nyní má slovo pan místopředseda Pasku. Já bych vám chtěl poděkovat, Landa, pane Landaboru, za vaši prezentaci. Je to dokladem toho, že tato otázka se stala stálicí na našem programu a já doufám, že tomu bude i nadále. Samozřejmě, že všichni víme, že když hovoříme o energetické bezpečnosti, tak eh, máme tendenci se zabývat především Ruskem, a to proto, že Rusko je naším hlavním dodavatelem, ale také proto, že Rusko využívá tento vztah pro své politické zájmy. Já bych eh, nicméně ještě chtěl upozornit eh, Evropskou komisi na to, že bezpečná energie což říkám záměrně, by mohla spočívat v tom, že plně využijeme potenciál, který mají eh, jednotliví členové Evropské unie. Jsou to velké evropské státy, jako je Francie, Španělsko a další, a což jsou státy, které by lepším propojením a lepší koordinací mohly Evropské unii poskytnout velmi významný podíl zabezpečené energie. A chtěl bych ještě upozornit na to, že je potřeba věnovat pozornost nejen východu, ale i západu v těchto otázkách. Děkuji, pane místo předsedo. Byl jste dokonalý a respektoval jste i čas. Prosím, slovo má eh, kolega Watson. Pan Watson na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl jménem eh, liberálu se připojit k poděkování panu Landamborovu za skvělou práci, kterou odvedl pro Evropskou unii a za služby, které poskytl nám všem. A také bych se chtěl připojit k přání pana Salafranke, že jeho nastávající kariéra by měla být stejně významná jako ta dosavadní. Já bych se vás ale nebudu chtěl zeptat na diskuse, které zatím proběhly v rámci Evropské komise, ale také na půdě rady, pokud nás pan Adabor o tom může informovat, s ohledem na současnou situaci. To, že Rusko a čtyři členské státy podepsali dohodu o plynovodu South Stream, je posledním dokladem toho, že naše politika energetických dodávek je velmi fragmentovaná. To je názor mnoha z nás v tomto parlamentu, že teď máme velmi vysokou nebo nebezpečnou míru energetické závislosti na Rusku a to může představovat ohrožení integrity Evropské unie. Myslím, že existují dvě možnosti, jak z toho ven. Za prvé bychom se měli pokusit o zvýšení produkce energií v Evropské unii, tedy více investovat buď do jaderné energie nebo do obnovitelných zdrojů energií, nebo investovat také do takzvaných eh, inteligentních eh, sítí a přenosových soustav. O tom se také zmiňoval pan Landaboru, když hovořil o tom, jak eh, v severní Africe více využívat solární energie. Já bych se chtěl zeptat, jestli generální ředitelství RELEX a generální ředitelství pro energetiku a příslušné pracovní skupiny rady diskutovali o tom, jak co nejvíce zvýšit naše vlastní zásobování energiemi. Děkuji. Děkuji panu Vodcovi a slovo předávám kolegovi Učikovi opět na 1,5 minuty. Prosím. Herr Generaldirektor, ich möchte Ihnen eh, Pane generální ředitele, já bych vám chtěla pogratulovat eh, k budoucí funkci a ke skvělému diplomatickému přehledu na naše téma. Mám následující otázky. Za prvé, domníváte se, že eh, South Stream a Nabucco, to, že existují vedle sebe, mohou zvýšit závislost Evropy na energetice, nebo naopak. Za druhé, jak posuzujete roli OMV v u plynovodu, kde dochází k 15% podílu, pokud je o evropskou závislost na energii a jaká je otázka eh, roli, ro, jaká je role projektu Nabuko. A v květnu v rámci mm, programu pro uh, hospodářskou obnovu se hovořilo také o energetické účinnosti a hovořilo se o analýze uh, Eh, prostřednictvím finančních podnětů, jak to lze podporovat, abychom dosáhli energetické účinnosti. Co k tomuto problému komise doposud učinila a co plánujete? A závěrem zaslechl jsem, že eh, Rusko eh, chce stáhnout podpis energetické charty. Ehm, můžete tyto pověsti potvrdit nebo je dementovat? také v souvislosti s VTO. EU by měl se v této oblasti angažovat u projektu Nabiku nebo ne? Vidíte zde nutnost, aby Evropská unie při financování projektu Nabucco hrála větší roli? Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji kolegovi a dávám slovo na minutu a půl kolegovi Šolcovi. Scholz. Eh, Scholz. Mikrofon. Okay. Also, noch einmal. Ještě jednou děkuji za vaše informace, souhlasím s vámi, že pokud je o smlouvu, Lisabonskou smlouvu, tak potřebujeme jednoznačnou smlouvu, která se eh, týká energetické strategie, abychom sjednotili náš koncept a odsouhlasili ho a abychom Eh, odpovídali to, co bylo eh, v zelené knize z roku 2006 eh, ze strany komise napsáno. Ale mám nějaké otázky. Domníváte se, že s Nabukem skutečně dosáhneme nezávislosti, jestliže produkce plynu zůstane u Gazpromu a Rusko bude se posilovat, se dostat k zemím a podporovat finance. Jak odhadujete ambice ruské vlády o takzvaný gazkopek, o zajištění gaskopeku. Jaké jsou možnosti vlivu Evropské unie? A závěrem, na rozdíl o nezávislosti od Ruska, nehrozí zde nezávislost na Turecku? Jestliže Turecko prohlásilo, že eh, Nabucco velice souvisí s EU a eh, tento projekt považuje za ohrožený? Grazie, kolega. Děkuji kolegovi Šulcovi a dávám slovo kolegovi Straš. Strasserovi. Minuta a půl. Danke, Jan. Děkuji, pane generální řediteli. Děkuji panu Sariusu Volskému za skvělou práci, které, kterou odvedl. A myslím, že i nově vytvořený parlament a nově vytvořená komise by se těmito otázkami měly zabývat. U tohoto téma jde o velmi složitý celek. Je tady řada otázek, které jdou nad rámec působnosti tohoto výboru. Jde tady o energetickou účinnost, která se musí zvýšit, o zvýšení, navýšení našich vlastních zdrojů energií, jde tady o rozvodné sítě, o zvýšení jejich kapacit, ať už to bude Nabucco nebo cokoliv jiného. A také jde o to, že musíme diversifikovat dodavatele, abychom nebyli závislí příliš na jednom. Rozhodující příspěvek pro energetickou bezpečnost Evropy eh, se hraje zahraniční politika a proto je důležité, aby nejenom Evropa hovořila jedním hlasem, jak jste to správně řekl, pane řediteli, ale abychom mohli být rovnocenými partnery. A proto jde, abychom jednali jednak v partnerském duchu, ale na druhou stranu také velmi sebevědomně a abychom eh, na to dbali při uzavírání smluv. Eh, I eh, Rusko chce něco od Evropy a to bychom si měli dobře uvědomovat. A podobně tomu je se státy Jižního Kavkazu, Střední Asie, se státy jako je Irán a Irak. A tady je dobře, že také přisuzujeme novou, významnější roli eh, státům v severní Africe, protože ty by mohly snížit naši závislost na dodávkách. Děkuji kolegovi Štrasovi a opět slovo na 1,5 minuty má kolega Svoboda. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom dvě poznámky. Když jste Měli jsme v, na energetickém výboru pana Píbalse a možná bychom mohli lépe koordinovat zasedání výboru pro energii a tohoto výboru, protože je to důležité pro oba výboru, výbory a měli bychom to mít silný hlas, měli bychom to koordinovat. Není to vaše chyba, není to ani chyba vaše, pane Landeburu, ale jenom pro, pro příště. Nabuko a South Stream bych hovořil otevřeně. Rád bych měl pozici komise, možná ne teď, ale pak pro plenární zasedání. Možná, že komise říká, že je neutrální, že nechce upřednostňovat jednu či druhou cestu, ale v nás by zajímal alespoň postoj k některým relevantním bodům. Jak bylo zmíněno, jednou z myšlenek je snížit závislost na Rusku. Ne, abychom byli úplně nezávislí, protože to je nesmyslné, ale alespoň omezit tuto závislost. A to by se pak přiklánilo spíše k Nabuku. A pak samozřejmě ta cena, to je tedy to potenciální rozšíření. Mě by tedy zajímalo, jestli má komise přece jenom nějakou variantu, které dává přednost, jestli má nějakou časovou představu. Bylo by zajímavé, kdybyste nám tohle řekl, ne eh, zjednodušeně říkat jedno lepší, horší. Kolega... Děkuji panu Soborovi a slovo má kolega Weigen na minutu a půl. Grazie, signor Presidente. Eh, Chvala lepa gospodu Lam, za, za... Děkuji pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za práci, kterou jste odvedl v posledních letech. Dnes nás nepřekvapuje pozornost, která je věnována vztahům s Ruskem právě v oblasti energetiky. Musíme se vyhnout tomu, abychom příliš um, abychom se příliš nepodřizovali podmínkám stanoveným Ruskem. Víme, kdo disponuje energetickými zdroji a s těmito státy se musíme snažit o pozitivní vztahy. Musíme řešit eh, problém mezi Ruskem a Ukrajinou optimálním způsobem, zejména optimálním pro Ukrajinu. A poté je také důležité se zaměřit na bezpečnou energii. To znamená větší důraz na výzkum a, alternativní zdroje energie. Děkuji. A nyní má slovo pan Autola, Autola na minutu a půl. Kiitos puheenjohtaja. Aiheellisesti on puhuttu paljon siitä. Děkuji, pane předsedo. Hodně se diskutovalo o lidských právech, o tom, že bychom neměli obětovat lidská práva na otář energetické bezpečnosti. A tady mám na mysli zejména Turkmenistán. Je to jedna z nejhorších světových diktatur. A můžeme zmínit i samotné Rusko. Tam se vyskytla řada problémů s porušováním lidských práv. Takže mě by zajímalo, jak se na to díváte. Jak lze lépe brát ohled na lidská práva této energetické zahraniční politice, která se teď formuje. To znamená tak, aby lidská práva a energetika nebyly odděleny, ale aby se řešily souběžně. Jak můžeme zajistit, že naši energetičtí partneři budou eh, odhodláni dodržovat lidská práva? Třeba v oblasti Balckého moře má být eh, Nord Stream, mm, tento ropovod, ale je jasné, že státy, které jsou, se na tomto projektu podílí, si navzájem nevěří, protože Rusko není vázáno mezinárodní eh, smlouvou ESPA, která souvisí s eh, hodnocením dopadu na životní eh, těchto přeshraničních projektů na životní prostředí. Nemělo by být povinné aby všichni partneři v těchto energetických dohodách respektovali mezinárodní smlouvy? To je přece nezbytné. Parola. A nyní předávám slovo panu Šolcovi ze skupiny GUE. Minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, generální ředitele. Je to důležité téma společnost a energie není představitelná a není možné, pokud nám bude energie chybět. A mě by zajímalo, jak daleko, jak se vůbec domníváte, že používání inteligentní energie, ehm, jak, jak je na tom používání inteligentní energie, a za druhé zajištění energie na základě rovnocenosti, partnerství a spolupráce a také energie Ehm, zajímalo by mě východní ropovod Nabucco, South Stream, Euromed a tak dále. Jsou to témata, která nejsou řešena společně. A jak to vidíte, pokud jde o společné, společnou energetickou bezpečnost a zajištění, jaké jsou perspektivy Děkuji kolegovi Šolcovi a na minutu a půl má slovo pan Landsbergis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane generální řediteli, můj dotaz se týká Ruska a energetické charty. Na tomto výboru několik let sledujeme, co se děje v této věci ale vyvíjí se to pouze negativním směrem. Po podpisu charty Rusko nikdy neimplementovalo její podmínky na základě neopodstatněného argumentu, že je potřeba ji ratifikovat. Když Evropský parlament potrhl v různých usneseních i jinde, že tato charta je pro Rusko závazná, je tam například odsta- článek 25, odstavec 2, kde se říká, že je to závazné, tak Rusko použilo nový argument že náš stát byl tehdy zmatený a byl nucen podepsat, když bylo Rusko slabé. A teď jsme silní. A náš závazek už neplatí. To je skvělý příklad do budoucna. A eh, což se řeklo naprosto jasně, my to neratifikujeme, neimplementujeme, ale předložíme vám vlastní verzi a tu podepíšete. Takže Rusko v podstatě úplně stáhlo svůj podpis a to ukazuje, že oni uvalí své vlastní podmínky na Evropu. Pane generální řediteli, máte tento nový ruský návrh, který chtějí vnutit Evropě? Máte ho už nebo ještě ne? Děkuji kolegovi Landsberg Kiskovi, Gizovi a předávám slovo kolegovi Jokonsári. Máte minuta půl. Děkuji. A také děkuji za tuto velice podnětnou prezentaci. Já chci hovořit o arktické oblasti. Dochází tam ke změnám rychleji než kdekoliv jinde. A dojde k velké řevnivosti, pokud jde o energetické zdroje. Zatím k tomu komise nezaujala jasný postoj. Nemyslíte si, že by to mělo být naší prioritou v energetické oblasti? A pak ještě k tomu, co řekla paní Hodole, k eh, Nord Stream, k Nord Streamu. Zatím se zdá, že pokud jde o studie dopadu na životní prostředí, tak bychom měli kromě těchto studií, kterým byla již věnována pozornost, věnovat pozornost také bezpečnostním otázkám. Děkuji za stručnost a nyní na minutu a půl pan Lun- Lunaček. Paní Lunaček. Děkuji, pane předsedo. Pan Landabure. Vy jste zcela správně hovořili o tom a nezbytně také o tom, jak nám pomůže, když bude Lisabonská smlouva účinná v platnosti a s tímto také eh, bude možná společná energetická strategie. A eh, my jsme teď viděli také, a někteří to také zmínili, jak je fragmentovaná eh, evropská energetická politika členských států. A zde tedy zastávám také postoj k tomu, jak by bylo nutné a jak by nám pomohlo, aby Lisabonská smlouva byla platná, abychom mohli realizovat eh, energetickou politiku. Uvidíme, jak to bude probíhat v budoucnosti. Já mám otázku. Eh, stejně jako eh, naznačili kolega Bité, vy jste sám řekl, jak je nutné snížit závislost na Rusku. S tím souhlasím, nebo my s tím souhlasíme. Jak vidíte v této souvislosti a jak komise vidí skutečnost, že v Rakousku tato eh, základna eh, jednání Central European Gas probíhá a Gazprom 50%, má podíl 50%. Vangáter má být jednou z největší základnou pro jednání, má tam být Nabucco, South Stream, možná skončí a Gazpromit má podíl 50%, podle mě to je problematické. A skutečnost nyní je taková. A otázka nezávislosti na Rusku tím skrývá určité riziko a mě by zajímalo, jak to vidí komise a jaký postoj k tomu zastává. Děkuji. Děkuji, paní Lunáček. A slovo má kolega Kelem, minutu a půl, prosím. Tante grazie, prezidente. Mr. Landaburu. Pane Landaburu, chci vám poděkovat za vaše velmi působivé úspěchy v oblasti energetiky. Chci vám popřát také mnoho úspěchů do budoucna. My jsme nepochybně posílili posílila se důvěra parlamentu v komisi a to je velký úspěch. Nemohu než souhlasit s vaší zmínkou Žaka Delor. My potřebujeme celkovou energetickou evropskou dohodu, která pro nás bude závazná. Nestačí k tomu Lisabon. Ale často, když vycházíme z, ze zprávy eh, pana Zvolského z před dvěma, z doby před dvěma lety, afet, ale doporučuje, aby komise přijala nezbytná opatření k tomu, abychom zabránili investicím ze strany státem vlastněných podniků do evropského energetického sektoru. A pak jsou tu dohody, s obchodními partnery, kde by mohly být doložky, energetické doložky. Jaký je aktuální stav tohoto doporučení nyní, když um, budete odcházet z komise? A ještě k tomu, co říkala kolegyně Haudala oh, ohledně jednání s Ruskem a Nord Streamem. Rusko se musí připojit k umluvě ESPO. Děkuji. Eh, děkuji, pane kolego. A poslední slovo má kolega Gasos. A prosím, abyste dodržel čas 1,5 minuty. Děkuji. Musíme hovořit jedním hlasem, mít společnou politiku zásobování energií. To je pragmatická záležitost. Ovšem úplně společná energetická politika to není tak pragmatické vzhledem eh, k rozdílu eh, ve složení energetických zdrojů v jednotlivých státech. Takže moje otázka dvojí. Nakolik je realistické dosáhnout energetické dohody s, do, dohodu s Ruskem na základě principu zabezpečení dodávek energie a e, poptávky a odložit všechny další geopolitické ohledy. A za druhé, nakolik pokročil náš plán solidarity v případě energetické krize za použití diverzifikace a různých dalších sítí abychom mohli pomoci zemi, která se ocitne v nesnázích? A jak je to také s otázkou skladování energie? Děkuji. Děkuji a nyní předávám slovo doktorovi Landaborovi, aby odpověděl a bude mít závěrný, závěrečný projev. Budete moci schrnout Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za projevený zájem na tomto tématu a na příhodné a konkrétní, za příhodné a konkrétní otázky. Ehm, vzhledem k tomu času, který mám k dispozici, nebudu moci odpovědět na každou z otázek, které jste položili, ale ehm, chtěl bych uvést několik komentářů. tématům, které jste citovali. Která jste citovali. Ale prosím vás, jestliže vám nedám odpověď na vaši konkrétní otázku, tak eh, se neváhejte na mě písemně obrátit a já se budu snažit a bude pro mě potěšením vám písemně odpovědět. Odpovědět na vaše otázky, aniž bych zacházel do příliš deta- do přílišného detailu, nicméně samozřejmě se nechci zříkat své odpovědnosti a pokud mi pošlete e-mail nebo napíšete nějakým jiným způsobem, tak určitě vám odpovím. Témata, kterými jste se zabývali, co k tomu mohu říci? Velice často se tam objevuje téma vztahu s Ruskem. Je jasné, že naše vztahy s touto zemí v rámci energetické spolupráce musí probíhat v globálním kontextu. V kontextu jednotné strategie Evropské unie vůči této zemi. Ať už se nám to líbí nebo ne, ne vždy jsme měli nejlepší vztahy s našimi sousedy ani v soukromém životě tak vždycky není. Ale eh, my se musíme zamýšlet na naší strategii, které se chceme držet a musíme o tom diskutovat. Návrh komise spočíval v tom po zhodnocení říci, že naše závislosti jsou takové, že musíme najít způsob spolupráce a způsob pro dialog. Přestože nám nemusí být eh, náš partner sympatický, přestože nám tato země nemusí být sympatická, musíme najít způsob dialogu a spolupráce. Otázka energetiky eh, je v těchto stazích zcela zásadní. Stručně řečeno, nemáme alternativu pro Rusko, zejména pokud je o dodávky plynu. nemám žádnou alternativu pro potřebu plynu. Není alternativou Alžírsko, ani Norsko. Žádná jiná země nám nemůže eh, tak rychle dodat takové množství energie. To je skutečnost naší energetické politiky. Na druhou stranu je jasné, že eh, Rusko nás také potřebuje, protože by nemohlo snadno prodat svůj plyn a ropu jiným zemím v tento okamžik. A je to příjem, který my jim poskytujeme, a v, kdyby jim tento příjem ve finanční krizi chyběl, tak to může mít závažný důsledek, i politický zá, důsledek. A to je právě ta vzájemná závislost. A my musíme posílit naši pozici prostřednictvím větší jednotnosti, díky schopnosti hovořit jedním hlasem, vystupovat jednotně. A samozřejmě musíme bránit naše zásady, naše hodnoty. Je jasné, že nemůžeme jednat s Rusy, aniž bychom eh, zvažovali naše principy, naše hodnoty právě při eh, jednání o dohodách. A to platí jak pro Rusko, tak pro jakoukoliv jinou zemi. Veškeré problémy věrohodné politiky spočívají právě v tomto. Máme před sebou vše prvky a musíme mít koherentní strategii. Ale musíme být na druhou stranu realisté. Občané mohou, eh, potřebují topení, potřebují produkovat, potřebují ochranu proti, řekněme, klimatickým faktorům, ale my musíme vidět, eh, za jakou to je cenu zastratíme své hodnoty nebo ne. Parlament, vláda, instituce jako komise mají právě tento úkol. Realita je realitou a v určitý okamžik my musíme dělat i určité ústupky v některých oblastech. Například Jsme pod silným tlakem ze strany členských států, abychom eh, zahájili jednání o Eh, se státy Kavkazu, tedy Arménií, Gruzií, a Azerbajdžánem. A doposud jsme říkali, že nezahájíme žádné jednání, jestliže v nějaké konkrétní zemi, tedy například Azerbajdžánu, nedojde ke zlepšení situaci, pokud je o fungování demokracie a respektování lidských práv. A to je diskuze, kterou máme s radou. A musíme najít řešení to řešení musí být vyvážené. Ve svých různých pozicích, které jsem zastával, jsem cestoval po celém světě a vím, že Evropa má věrohodnost. Je věrohodná kvůli své angažovanosti v oblasti lidských práv, že se zastává za demokracii, zastává se za lidská práva a e, různé země mají určité, e, určitou naději v Evropě. A není to snadné, takováto politika není snadná. Obrana našich hospodářských zájmů a na druhou stranu hodnot není snadná. Ale není to snadné. E, vraťme se zpátky k Rusku. Eh, můžeme dosáhnout dohody v rámci spolupráce, zejména v oblasti energetiky. To je tedy otázka, zda je možné dosáhnout dohody. Myslím, že to nebude trvat eh, několik let, je to možné, ale za podmínky, že se jedná o globální vztahy, ne napjaté, Jestliže ale v následujících měsících se nám podaří dosáhnout um, klima lepší spolupráce s touto zemí, tak můžeme dosáhnout velkého pokroku. Co tato země od nás chce? V zásadě chtějí um, dohodu o bezpečnosti, což je téma, které pan Medvěděv nastolil již před uh, jedním rokem je, to, je tímto tématem velice zaujat a naše odpověď, kterou my dáme v rámci dohody o bezpečnosti, bude záviset ovlivní budoucí vývoj. To znamená, vývoj situace závisí na této dohodě. Uvidíme, zda eh, budeme mít větší flexibilitu a zda budeme schopni uzavřít určité dohody. To znamená, mm, mám-li hovořit jasněji, konkrétněji, tak dohoda s Ruskem v oblasti energetiky nezávisí pouze na energetické problematice, závisí na celkovém kontextu vztahů s touto zemí. Proto není snadné vám odpovědět eh, Je tam velké napětí, s touto zemí máme velké problémy a necháme-li stranou toto vše, tak technicky máme vzájemný zájem na tom dosáhnout dohody. Protože co chce Rusko? Rusko chce, aby Evropani kupovali určitý objem plynu a ropy, aby mohli zaručit investice, které oni musí učinit a které nezbytně potřebují pro modernizaci energetické produkce. Jestliže nedostanou tyto finanční prostředky, tak nebudou moci modernizovat a nastane situace chaosu. A my ve střednědobém hledisku chceme bezpečnost. Chceme mít jistotu, že dostaneme určité dané množství ropy a plynu, a to za určitou cenu. To znamená, oni potřebují investice na modernizaci a my potřebujeme jistotu a bezpečnost. To znamená, je zde možnost dochod, dohody, nicméně život i politika jsou mnohem komplexnější a složitější a je jasné, že řešení není zrovna nejsnažší. Nicméně, vzhledem ke svým zkušenostem jsem optimista. Um, je zde totiž určitý pragmatismus, realismus v současné ruské nomenklatuře. Je zde určitý vnitřní boj mezi ideologi, kteří chtějí, aby Rusko měl, bylo obrazem mocné země, kterou je. A tento obraz existuje v politické třídě. Je to tedy boj mezi touto nomenklaturou a řekněme um, um, pokrokovými osobami, kteří chtějí modernizovat svou zemi. A to je tedy současný boj, který tam probíhá a ovlivňuje také energetiku. Ehm, je pravda, že oni podepsali závazek a nyní ho nechtějí ratifikovat. A vysvětlují to způsobem, který nás nepřesvědčí. Řekněme, že mají určitou moc, která odůvodňuje logiku jejich vysvětlení, ale nás to nepřesvědčuje, tato role. Rusko by chtěla mm, transitním zemím, jako je Ukrajina, eh, kontrolu, což není specifikováno v energetické chartě. Na druhou stranu chtějí být oni považováni za transitní zemi. To znamená, je zde jasná strategie ruské vlády a Putina. Tato strategie trvá již několik let. Chtějí vytvořit podmínky závislosti, aby Evropa byla závislá při nákupech plynu na Rusku. To znamená, chtějí eh, zrušit jakoukoliv možnost alternativy, aby vytvořili maximální závislost. To je jejich Čili toto je ruská strategie a my se snažíme této kontrole ze strany Ruska samozřejmě vyhnout. Chceme tomu předejít. A to tak, že chceme diverzifikovat naše zdroje energie. O to v zásadě jde. A tím se dostáváme k celé otázce vztahu k zemím South Dreamu, zemím, které by také byly angažovány v Naboku. Je zřejmé, jak dnes někdo řekl, že Gazprom do určité míry je angažován v Nabuku. Země jako Turkmenistán a Azerbajdžan a Uzbekistán, těch se to také týká a je důležité ale, aby eh, nám tyto země mohly dát dostatek energie k tomu, abychom omezili naši závislost na Rusku a abychom tak eh, snížili napětí. Ale s Nabukem ještě zůstává několik problémů. Za prvé, závazky středoazijských zemí a kavkazských zemí prodávat určité množství energie do Evropy. Zatím tento závazek není. Azerbajdžán ano, Turkmenistán ne. Turkmenistán, který není demokratickou zemí, by si přál a považuje za důležité diverzifikovat energetickou politiku a prodávat je nám. Otázka je, jestli má dost. Uzbekistán tam platí to tež že my potřebujeme tu, tu záruku, aby to bylo důvěryhodné v rámci projektu Nabuko. A pak je otázka toho, že zase my se musíme e, zavázat k tomu, že určitý objem energie koupíme. A jaký by tento závazek byl? Snažíme se v těchto otázkách pokročit a pak je celá záležitost tranzitu, čímž se dostáváme k problému Turecka. 8. května v Praze se konalo velmi zajímavé zasedání eh, šéfů a eh, hlav států všech těchto zemí a poprvé se tam rýsovala určitá schoda, určitý závazek, který by zvýšil důvěryhodnost Nabuka. Dva měsíce poté došlo k uzavření mezivládní dohody, kdy Turecko poprvé učinilo závazek vytvořit transitní mechanismus, který by byl přijatelný pro nás i pro producentské země. Jinými slovy se zřekli myšlenky toho, že by si odebírali určité množství pro vlastní spotřebu a místo toho akceptovali myšlenku kompenzace za tranzit přes Turecko. A to v souladu s mezinárodními standardy. To byl velmi důležitý závazek Turecka. A právě díky tomu se z Nabuka stal více důvěryhodný projekt. A ještě něco k Nabuku. Irák se zavázal, že by věnoval určité objemy plynu směrem do Evropy a že by mohli procházet právě Nabukem. Ty podmínky jsou tudíž dnes lepší a vhodnější k dalšímu pokroku než před třemi měsíci. A pokud jde o evropské finanční prostředky, na, které k tomu k financování tohoto cíle mají sloužit, to závisí na, na vás. Vy jste všichni součástí Evropské unie, spolu samozřejmě s radou rozhodujeme a pokud uh, se rozhodne, že Evropa by měla mít na některých těchto projektech podíl, tak samozřejmě můžeme je využít, ale asi to nebude stačit je k tomu, aby se Nabuko realizovalo. Zatím je to otevřené, je to nyní důvěryhodnější než dřív. Omlouvám se, že jsem neodpověděl na všechny dotazy, ale byla, byly, tu, zazněl tu jeden dotaz ohledně vztahu Nabuka a South Streamu. Myslím, že to bylo od vás, pane Svoboda. My se domníváme, že Pluralita e, zdrojů energie může být jedině dobrá. Nejsme tudíž proti South Streamu a nemyslíme si, že by South Stream měl konkurovat na Buku. Já osobně e, dávám přednost na Buku, protože to snižuje naši závislost na Rusku, což e, tedy ten druhý koridor nedělá. A abych se vyjádřil úplně jasně, byl bych rád, kdyby italská vláda předtím, než uzavře nějaké samostatné dohody s Ruskem, kdyby nás předtím konzultovala. My si nejsme vědomi žádných dohod mezi našimi členskými státy a producentskými státy jenom víme o tom dokumentu, který byl uzavřen mezi Ruskem a Ukrajinou, ale pokud se zeptáme Francie, Itálie, Německa, aby nám transparentně řekli, co jednotlivě dělají s těmi, ve vztahu k těmto zemím, tak eh, prostě tyto informace nedostaneme. Já ne, že bych si stěho, stě, stěžoval, ale prostě chci poukázat na tu nesmírnou výzvu, které v budoucnu budeme muset čelit pokud se nám má podařit jednat společně, tahnout za jeden pro vás na evropské úrovni. Každý si syslí ty informace pro sebe, protože zatím eh, ta mentalita je našich členských zemí je, že se myslí jenom na vlastní zájmy, na vlastní národní zájmy, na vlastní občany. A chybí ten evropský rozměr. A tudíž před námi je ještě hodně práce, a já souhlasím s panem Zvolským, že se dělalo hodně. Jistě je to díky té práci, kterou odvedl na své zprávě, ale pokud nezměníme přístup členských států, tak se nám nepodaří výrazně pokročit. Chtěl bych hovořit ještě o celé řadě dalších věcí, ale bohužel čas vypršel. Musíme však pokračovat v tomto dialogu. Do budoucna dialogu mezi komisí a tímto výborem parlamentu, protože Věci, které jsou tu v sázce, jsou nesmírně významné, politická situace je komplexní a já si myslím, že tento výbor s pomocí Lisabonské smlouvy může udělat hodně. Doktor Landaburo. Děkuji panu doktoru Landaburovi za jeho vystoupení, které bylo tak obsáhlé, přesné, trefné, analytické. Děkuji také za jeho eh, vynikající schopnost schrnout závěrečné odpovědi. Bohužel eh, jsme skončili s 20-minutovým spožděním. Máme před sebou ještě ambiciozní agendu, ale než budeme pokračovat, tak vám chci ještě poděkovat za to, co jste nám dnes řekl. Jménem všem vám chci poděkovat za eh, výjimečnou práci, kterou odvádíte v těchto letech ve vnějších vztazích, kdy se zabýváte rozšířeným regionální politikou a váš přínos k evropské integraci byl určitě eh, příkladný a eh, já doufám, že to bude moci pokračovat i eh, v vaší nové pozici. Přejeme vám vše nejlepší ve vaší pozici šéfa delegace v Maraku a předpokládám, že se ještě brzy uvidíme. Ještě jednou vám děkuji. Jak jsem vám již na začátku tohoto schůze řekl, eh, dostanete dokument eh, ústních dotazů na téma politiky energetické bezpečnosti. Ale eh, zatím, co probíhá toto schůze, tak došlo k upřesnění a k různým požadavkům, aby text měl trošku jinou formu a proto si vyhrazují možnost eh, prezentovat tento dokument eh, současně s jeho projednáváním na schůzi koordinátorů, eh, která proběhne odpoledne. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu pořadu jednání a to se týká vystoupení kolega Marineska, který byl vedoucím delegace Evropského parlamentu během pozorování voleb v Moldavsku. Volby proběhly v období od 26. do 30. července tohoto roku. A téma Moldavsko ehm, naši, náš výbor zajímá. My jsme se již třikrát setkali na toto téma po incidentech, které proběhly eh, v legislativních volbách 5. dubna. Co znamená, toto téma eh, je pro nás mimořádně zajímavé. A my víme, že 30. července mezinárodní mise volebních pozorovatelů, kterou eh, koordinoval, koordinoval OBSE a delegace vedená, eh, nebo účastnila se toho také delegace, kterou vedl Marinesku. A mm, obecné hodnocení bylo pozitivní, hodnocení průběhu těchto voleb. To znamená, že eh, byly dodrženy požadavky, mezinárodní požadavky. Nicméně eh, došlo tam k celé řadě postřehů, které se týkaly potřeby konsolidovat demokratické reformy, aby eh, došlo k větší důvěře populace v eh, jejich instituce. Já bych vás poprosil, kolegové, pokud máte nějaké poznámky, pokud si chcete něco prodiskutovat, tak prosím, abyste eh, opustili tento sál a eh, pokud ne, tak prosím sledujte průběh schůze. Kolega Marinesku je, je zde, já mu eh, během chvíle předám slovo, ona bude moci poskytnout souhrn informací o průběhu voleb, bude nám moci říci, zda mm, obavy, které jsme vyjádřili, pokud jde o opozici a pokud jde o eh, regulérnost těchto voleb, zda tyto obavy jsou podložené. A potom bychom chtěli také znát jeho komentář eh, o vlivu výsledků voleb na eh, vývoj interní politiky i zahraniční politiky Moldavska, zejména pokud jde o vztahy s Evropskou unii. Prosím, máte slovo. <clears throat> Mulțumesc, domnule eh, președinte. Așa cum spunea... Děkuji. Pane předsedo, jak jste řekl, my jsme 20. 29. Eh, července byli svědkem předčasných voleb vzhledem k tomu, že parlament nezvolil nového prezidenta po legislativních volbách 5. dubna. Takže tohle je to, co předepisuje Moldavská ústava. A konference předsedů schválila vytvoření pozorovatelské mise Evropského parlamentu, která se stávala se sedmi členů, z PPE byly tři, jsem byl já, pan Lenny Dřib, Kristian Preda, dva zástupci socialistů a demokratů, pan Barčitis, pan Heinz, Kristian Věne z Bulharska, jeden zástupce ALDE, Renata Weber, zástupce z Rumunska a zástupce Zelených z Lotyšska. 27. července a 28. jsme se setkali s vyslanci evropských zemí v Moldavsku a se zástupci politických stran v Moldavsku a s vysokým zástupcem Evropské unie v Moldavsku. Také jsme se zúčastnili všech misí Mezinárodního pozorovatelského týmu, setkali jsme se zástupci nevládních organizací, médií, s volebními komisemi a podobně. Na základě těchto setkání a na základě předběžných zpráv pozorovatelů můžeme vyvodit tyto závěry. Oproti volbám, které se konaly 5. dubna, se ten volební práh snížil z 6 na 5 a požadavek 50% volební účasti se snížil na 35%. Ovšem omezení volebních práv zůstaly v platnosti a také omezení pro občany s um, dvojím nebo vícenásobným občanstvím docházelo k různým útokům mezi komunistickými a dalšími stranami, protože a obě, obě strany se vzájemně obvinovaly z mm, pořádání předchozích nepokojů. A kampaň byla provázena velkou agresivitou a nenávistí, což vedlo k velké polarizaci moldavské společnosti. Komunisté využívali administrativních prostředků vlády k tomu, aby zastrašovali zejména média. Média byla zcela pod kontrolou vlády, zvláště ta státní média. Komunistická strana měla disproporční přístup k médiím, ovšem opoziční strany měly také určitý přístup k médiím, co, k čemuž e, před tím, e, před e, tím v Dubnu vůbec nedocházelo jinak žádné z těch problémů, které se objevily v Dubnu, se nevyřešily. Používali se stejné volební seznamy s tím, že údajně nebyl čas je aktualizovat. Byl, bylo mimo Moldavsko zorganizováno pouze 35 eh, volebních místností, což je nepřijatelné vzhledem k obrovskému množství Moldavanů, eh, v zahraničí mezi 600 tisíci a milionem. Pan Marian Lupu, bývalý komunista, dezertoval komunistickou stranu a založil novou demokratickou stranu, s níž se mu podařilo překonat volební procentní práh. My jsme se rozdělili do několika týmů a byli jsme asi v 40-50 stanicích volebních, jediný problém, který jsme zaznamenali, byl problém s těmi seznamy voličů, lidé byli často uvedeni, kde neměli být a podobně. Oznámili jsme tyto případy příslušným orgánům a upozornili jsme na ně i jednotlivé volební komise. Moldavané žijící v Zádněstří mohli tedy Eh, volit z pravé strany Dněstru, ale jen minimum z nich tak učinilo. A výsledek voleb byl následující 40 8 křesel připadlo komunistické straně 12, čili méně než Dubnu, demokratické straně 18, tedy 18 demokratické straně, to se zvýšilo o několik mandátů, pak liberálové, to je stejný počet, demokratická strana 13 a, a Moldovaná strana 7. Opět méně než v dubnu. Několik stručných závěrů. Je nutné eh, zavést legislativní změny, aby se zajistily spravedlivější volby v budoucnu. Je potřeba vést elektronický rejstřík voličů a také zajistit nezávislost médií. Zatím je situace taková. Liberální, liberálně demokratická, demokratická a Moldova Nostra, tyto strany vytvořily koalici Aliance pro evropskou integraci Moldavska. 28. srpna se jim podařilo zvolit předsedu parlamentu pana Gimpu, který je zároveň předsedou liberální strany. A dnes se poprvé pokusí zvolit i prezidenta země. Ovšem, těch 53 křesel, které mají v parlamentu, nestačí k volbě prezidenta, měli by mít aspoň 61 hlasů. Kandidát na premiéra je Vlad Filat, eh, který vede liberální demokraty a pan Lupu se bude ucházet o úřad prezidenta. Pokud se jim nepodaří získat potřebnou většinu 61 hlasů, budou muset zorganizovat nové volby již v roce 2010. A ať se bude dít cokoliv, Moldavsko bude potřebovat silnou podporu, aby mohlo čelit velkým ekonomickým výzvám. Evropská unie by se měla angažovat v podpoře Moldavska v nadcházejících měsících. A závěrem mi dovolte zmínit jednu věc, kterou považuji za velice důležitou. Parlamentní delegace byla v rámci širší mezinárodní eh, mise, pozorovatelské mise, včetně členů OBSE. Pan Eftimiu, který vedl právě misi delegaci OBSE, obvinil Evropský parlament z nedostatku lojality a vyjádřil nedůvěru v, deleg- v delegaci Evropského parlamentu s tím, že údajně usnesení Evropského parlamentu o situaci v Moldavsku vydané v květnu 2009, zvláštní článek 22 tohoto usnesení, který říká, a já teď cituji, výrazné rozdíly mezi předběžnou zprávou OPSE týkající se vole 5. dubna a obvinění mnoha nevládních organizací ohledně údajných irregularit, ke kterým došlo v průběhu voleb, že tyto rozdíly musí být vzaty v potaz v, budouc, v rámci budoucí eh, pozorovatelské činnosti OBSE. Konec citátu. Údajně by měla e- delegace Evropského parlamentu mít samostatnou zprávu My nám se potom podařilo tuto konfrontaci vyřešit za podpory eh, vedoucího mise Rady Evropy. Musíme tuto situaci jasně vnímat a musíme se soustředit na spolupráci s dalšími institucemi v oblasti OBSE. Chci poděkovat všem, kdo se zúčastnili této mise a kteří významně přispěli k úspěchu naší činnosti v Moldavsku a s radostí odpovím na vaše dotazy. Jo. Děkuji kolegovi Marineskovi za jeho jasné úplné shrnutí. Máme čtyři zájemce, kteří předložili své otázky. Pokud chceme dodržet stanovený čas, vzhledem k tomu, že nás čeká výměna názoru s komisařem Rénem v 11 hodin, tak eh, máme k dispozici pouze pár minut a uzavřeme diskuzi pěti dotazy. A věřím, že budete respektovat čas, který máme k dispozici. Neměli byste přesáhnout minutu a půl. Začneme kolegou s Severem. Going eh, to... Já nebudu hovořit o té zprávě nebo o volební situaci. Protože myslím, že jsme vyslechli velmi ucelenou prezentaci, ale já si myslím, že toto je pro nás, jakožto Evropskou unii, klíčový moment, kdy můžeme hrát významnou roli a můžeme podpořit pozitivní aspekty vývoje v Moldavsku. Jsem přesvědčen, že jedno z největších rizik je, že ti, kdo v posledních volbách podstatně prohráli a nyní mohou vytvořit vládu, se budou domnívat, že konfrontace je nejlepší způsob, jak si zajistit většinu, která jim umožní zvolit vládu i prezidenta a všechny ostatní. A samozřejmě možná, že úspěch se podaří opakovat, ale pokračování procesu předčasných voleb může skutečně vytvořit nebo ještě prohloubit nestabilitu, politickou nestabilitu v zemi. Takže toto je něco, co je velice důležité. Může to mít dopady i na ekonomickou situaci. Takže z politického hlediska my nesmíme nikomu stranit, ale musíme podporovat všechny kdo jsou orientováni pro Moldavsky, aby pracovali na uzavření kompromisu, který zajistí volby a stabilitu v této zemi a nechat teď stranou všechny, kteří v minulosti nepřispěli ke konsolidaci Demokratické Moldavské republiky. Uh, abychom k tomu dospěli, tak budeme muset přijmout balíček ekonomických opatření a abychom podpořili také politickou stabilitu protože nestabilita je velkým nebezpečím. A předtím, než skončím, bych ještě chtěl apelovat na komisi, aby to pečlivě sledovala a aby také i Evropský parlament se energičtěji vystupoval v tomto ohledu a schválil technickou a finanční pomoc eh, vedoucí k těmto balíčkům. Děkuji a kole- slovo předám kolegovi Lantorfovi a prosím nepřesáhněte čas dvou minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji. Já jsem si tu zprávu přečetl, to je to eh, volební pozorovatelské mise a tam vlastně jako první věc stojí, že eh, událostí, která vedla k těmto volbám, byla neschopnost eh, moldavského parlamentu v Dubnu si zvolit nového prezidenta a vzhledem tomu, že ten výsledek těch voleb je takový, že v podstatě neexistuje ústavní většina, kterou by mohla být schválen nový prezident, tak jsem trochu překvapen eh, tím, že pan kolega Severin tady hovoří o stabilitě na politické scéně, protože by mě zajímalo, jak tomu dospěl k takovému hodnocení. Díváte se na to jako na pozitivní politický vývoj, anebo tady je v podstatě pokračování té zablokované politické situace, protože žádný výsledek eh, z toho nevznikl. A moje druhá otázka se týká toho, že po volbách v Dubnu proběhla velká diskuse o té dimenzi eh, moldavského vztahu k Rumunsku. Bývalý prezident Vorovnin odvolal velvyslance, byla zvedena vízová povinnost. Eh, Rumunsko uspíšilo vydávání PESu moldavským občanům. A mě by zajímalo, jak se to odráželo v těch současných volbách, v těch nedávných volbách. Vy jste hovořil také o účasti nebo tím, že účast občanů jiných států byla tady lépe upravena, nicméně eh, jinými to bylo kritizováno, takže to evidentně nebylo právně až tak eh, dostatečně ošetřeno a proto by mě zajímalo, jak to eh, celé fungovalo během těchto voleb. Děkuji panu Lanzarofovi a předávám slovo panu Bigemoy. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Já jsem byl součástí eh, té pozorovatelské mise a chtěl bych pouze říci, že většina pozorovatelů, jakož i zástupců místních politických stran, byla toho názoru, že volby byly lépe zorganizovány než ty, které se konaly v Dubnu. A to jak bě- před eh, tím vlastním dnem voleb, tak během něj. A myslím, že je možné říci, že eh, Moldavsko v této zkoušce obstálo. Volební kampaň se nezakládala ani tak moc na sociálních a ekonomických otázkách, ale spíše se odvíjela od věcí, které souvisely s těmi předchozími volbami v Dubnu. A zdá se mi, že ani teď politické strany v Moldavsku nechápají, v jak obtížné ekonomické a sociální situace se Moldavsko nachází a že ta situace se nadále zhoršuje. A proto si myslím, že bychom měli vyzvat k tomu, aby hledali kompromis. A jak říká pan Severin, neměli bychom nutně stranit jedné nebo druhé straně, ale měli bychom na všechny apelovat v tom smyslu, že Moldavsko potřebuje stabilitu. Protože to a to si vyžaduje zejména zodpovědné politické strany. A ta Aliance pro evropskou integraci eh, udělala dobrý krok, když navrhla pana Lupeho jako eh, kandidáta na prezidenta, protože to je pravděpodobně jediný kandidát, který může získat podporu i komunistické strany. Nicméně, eh, vzhledem k situaci současné opozice, není možné vyloučit, že by ta volba prezidenta mohla proběhnout eh, v únoru. A proto si myslím, že všechny ty nedostatky, které se ještě projevily při organizaci voleb, by měly být řešeny co nejdříve, pokud by tedy proběhly volby eh, hned v příštím roce, tak aby se neopakovaly. Děkuji kolegovi Vigininovi a předávám slovo kolegyni Weberovi. Weber. Prosím, omezte se na dvě minuty. Brief. Děkuji jenom velmi stručně. Já eh, sdílím názory, které se objevují ve zprávě pana Marineska. Je pravda, že celá volební kampaň eh, byla velmi napjatá, Myslím, že jednotlivé strany neměly úplně vyvážené, vyvážený prostor pro vedení této kampaně. Registr voličů i nadále je velmi problematický, což neznamená nutně, že tady existují podvody, ale jsou s tím spojené velké problémy. Já bych ještě chtěla říct, že jsem se eh, setkala s eh, mnoha moldavskými občany, kteří mají pocit, že jejich hlas eh, nebyl eh, úplně nadarmo a mají pocit, že ten výsledek je legitimní. Když ale zohledníme všechno, co souviselo s těmito volbami, tak eh, si myslím, že bychom v budoucnosti měli jednat jinak. A rozhodně se budu stavět za to, abychom dali Evropské unii možnost vyslat vlastní eh, pozorovací mise, a to i v oblasti, které má na starosti OBSE. Pokud chceme dát najevo, že jsme důležitý aktér, měli bychom tak jednat a měli bychom v tom být nezávislí, tedy při uspořádání těchto pozorovatelských misí a měli k tomu mít vlastní metodologii. Děkuji paní Weber a závěrem pan Schulz. Vielen Dank an den Děkuji zpravodaji panu Marineskovi. A domnívám se, že jeho práce přispěla k tomu, že volba až na několika eh, málo věcí proběhla korektně. Nicméně problematické je, že eh, výsledek, výsledkem je politická patová situace v zemi, kdy chybí eh, parlamentní většina k volbě. A podle mě je to velice komplematické a problematické, to, že máme posud 800 tisíc Moldavanů, kteří dostali občanství a toto zklamání může vést k prohloubení tendence a postupnému mm, ke zklamání v, té, eh, v dosažení občanství Rumunska. Bene, grazie onorevole Schulz. Děkuji panu Šulcovi. Tímto uzavíráme diskuzi kolegů a za komisi vystoupí doktor Brander. Eh, prosím jednu minutu. Děkuji, jenom mi teď dovolte, abych jménem komise se během jedné minuty vyjádřil k tomu, jak chceme Moldavsko podpořit. My jsme si poznamenali všechno, co tady bylo řečeno během diskuse. Uvědomujeme si, že této zemi musíme pomoci a rozhodli jsme se vytvořit eh, jakýsi balíček pom- na pomoc demokracie v této zemi, který má celkem hodnotu asi 4 milionů eur, a který je věnován na všechny ty věci, které jste tady dnes mohli slyšet. Ten balíček bude spuštěn velmi brzy a bude věnován například eh, na reformu médií, na podporu kanceláře ombudsmana a na i ty další oblasti, které jsou důležité v našem kontextu eh, pomoci demokratickým institucím v Moldavsku. A za druhé bych chtěl říci, že se jsme velmi vědomi, jaké jsou dopady hospodářské krize a jsme připraveni poskytnout také makroekonomickou pomoc Moldavsku. Nemám ještě žádnou částku, kterou bych mohl uvést eh, v tomto okamžiku, ale velmi aktivně to zvažujeme a jsme připraveni se tím velmi brzy zabývat eh, a brzy budeme moci sdělit konkrétní částku. A na závěr bych chtěl říci, že jsme připraveni přistoupit k jednáním o asociační dohodě, protože, jak bylo řečeno na začátek, je velmi důležité, abychom na ten vztah pohlíželi Eh, globálně a abychom k tomu jednání přistoupili, až ty podmínky budou na to vhodné. Grazie, doktor Brender. Děkuji panu doktoru Brenderovi. Možná, že kolego Mar- kolega Marinesku by chtěl ještě stručně odpovědět na některé komentáře. Prosím, máte slovo. Eh, Pane předsedo, eh, dovolte, abych nejprve se vyjádřil k tomu, co říkal pan Šulce. Ten říkal, že 800 tisíc moldovských občanů získalo občanství Rumunska. Skutečně jste se uváděl eh, toto číslo, to číslo vůbec není správné. Těch eh, moldavských občanů, kteří mají eh, občanství rumunské, je asi 30 až 40 tisíc. A to uvolnění vízového styku nemělo žádný vliv na volební výsledek. Výsledek voleb souvisel s těmi událostmi, které proběhly 7. a 8. dubna. A také se ten výsledek odvíjel od toho, že tentokrát se toho aktivněji moldavští občané účastnili. Tím myslím, že jsem dopověděl i několik dalších otázek. Já jsem byl svědkem toho, jak o volebních místností byli lidé, kteří upozorňovali na to, že někteří zapsaní voliči nejsou vůbec registrováni v tom bydlišti. A ti lidé říkali, že se pokusí ověřit, jestli místo takto zapsaných voličů někdo volal nebo ne. Tož hovoří o tom, že občané byli velmi angažovaní. Volby byly lépe zorganizovány než předtím, přestože tady byly nesrovnalosti a to proto, že registr voličů nebyl úplně přesný a nebyl úplně v pořádku. A pravděpodobně bylo někdy možné volit dvakrát nebo třikrát, a to vzhledem k tomu, jaké průkazy totožnosti se přijímaly. Přijímaly se pasy, občanské průkazy, ale i jiné průkazy totožnosti. A to je věc, eh, která by se měla vyřešit. A my v naší zprávě navrhujeme, aby byl dokončen elektronický registr voličů, protože jinak se ty problémy vyřešit nepodaří. Byly tady i další nesrovnalosti týkající se předvolební kampaně, protože během ní eh, neměli všichni stejný přístup do médií. Co se týče politické situace jako takové, tak jak už jsem říkal, existuje teď většina, která zvolila prezidenta, je tady teď také většina, která pravděpodobně zvolí novou vládu, nicméně opozice nemá dostatek hlasu na to, aby prosadila volbu prezidenta. Pravděpodobně bude prezidentem zvolen pan Marian Lupu. Podle mě to bude dobrý výsledek. Pokud bude tedy zvolen, pokud pro ně bude hlasovat i několik komunistů, ale pokud zvolen nebude, tak to bude znamenat, že budou muset proběhnout nové volby v roce 2010. Nicméně během celé té doby by Moldavsku měla normálně fungovat vláda a přesto všechno doufám, že to do této fáze nedospěje? Pokud ano, tak si myslím, že opozice by mohla získat ještě více hlasů, než se ji podařilo získat nyní. Abychom se vyhnuli, ale skutečné krizi musíme Moldavsko podpořit. Já vítám tento balíček čtyř milionový. Nesmíme ale zapomínat na to, že Moldavsko prochází velmi vážnou hospodářskou krizí a pokud jim nepomůžeme my, tak jim pomůže někdo jiný a to by také mohlo mít vliv na volební výsledek, protože volební výsledek se odvíjí od toho, kdo jim pomůže, buď my nebo někdo jiný. Dobře, děkuji kolegovi Marneskovi za jeho vystoupení. Odpověděl jste na všechny námitky a schrnul jste své závěry. Vnímám se, že většina naší skupiny eh, se s tím může stotožnit. Já jsem poprosil eh, komisaře Oli aby měl trochu strpení, protože jsem počítal s menším spožděním a možná, že máme ještě čas na pětiminutovou pauzu, jestli ještě nedorazil. Ne, nedorazil, takže Záleží na tom, jestli tady pan už komisař je. Ano, je na cestě, takže můžeme pokračovat. Trochu jsme zkrátili naše počáteční spoždění a děkuji vám za spolupráci a pomoc. Na začátku jsme začali později, protože nás zde nebylo dostatek. Ale eh, nyní se již přibližujeme panu eh, stanovenému pořadu jednání. chair. Signor eh, Pane komisaři, je mi ctí vás zde uvítat ve výboru pro zahraniční věci v jejím novém složení po volbách. Je to tedy naše první setkání výboru v novém složení budeme pokračovat v následujících měsících. Budeme moci těžit z výborné spolupráce předchozí, předchozího období. Jenom pár úvodních slov a před vaším projevem na no zajímavá témata. 14. října Evropská komise, jak víte, přijme eh, balíček o rozšíření to znamená, že spolu eh, se stavem o pokroku jednání s Chorvatskem, Makedonií, Tureckem a samozřejmě se to bude týkat také pokroku eh, v ostatních zemí na Balkánu, západní Balkánu. A vím, že komisař souhlasil s prezentací tohoto balíčku na mimořádné schůzi eh, výboru pro zahraniční věci já, vám ještě, já vás ještě budu informovat o této schůzi. 15. Eh, června loňského roku eh, komise navrhla eliminovat povinnost eh, víza pro srbské obyvatele a obyvatele Černé hory. Parlament souhlasil s tímto návrhem. My jsme uvítali tento návrh s velkým uspokojením a už určitý čas požadujeme zrušení víz, přestože vyloučení Bosny Hercegoviny a Albánska mm, zbuzuje určité obavy. My všichni doufáme, že signál, který komise vyslala, pozbudí bosenské orgány a albánské orgány, aby provedly nezbytné reformy, které umožní zrušení víz také pro tyto země a tento vývoj. My bychom chtěli vědět, eh, Vážený pane komisaři, jestli očekáváte pozitivní vývoj ve vztazích s těmito dvěma zeměmi v průběhu následujícího roku 2010. Samozřejmě budeme hovořit také o pokroku jednání o přistoupení Chorvatska, jaká je perspektiva uzavření tohoto jednání a bude nás zajímat také vývoj spolupráce se Srbskem a trestním tribunálem, který se zabývá bývalou Jugoslávií a také na zajímá situace v Kosovu. Kosovu nebyla nabídnuta roadmap pro eh, zrušení víz. A komise ví, že bude muset, bude muset brzy eh, předložit Eh, zprávu, která se týká posílení vztahů Evropské unie s těmito zeměmi. Eh, já zakončím svůj úvod v tomto okamžiku a předávám slovo panu komisaři a velice se těším na jeho projev. Prosím. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, honorable members of the Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Jako komisař a také jako bývalý evropský poslanec jsem velmi rád, že tady dnes s vámi mohu diskutovat A předtím, než budeme hovořit o těch věcech, které právě zmiňoval pan předseda, bych vám chtěl všem poblahopřát k vašemu zvolení. Chtěl bych pogratulovat eh, také panu předsedovi k jeho zvolení, jakož i místopředsedům a zpravodajům. Rád bych eh, také eh, poblahopřál panu předsedovi k tomu vítězství ve Formuli 1, k eh, tomu závodu, který se koná tady velký ve SPA. Kimi Raikkonen, můj krajan, možná v tom vítězství také sehrál svou roli. Ary eh, Vatanen měl soupeře, který kdysi eh, závodil za tým Peugeot a tento Jean Todt říkal, že pokud chcete vyhrát, eh, měli byste si na to sehnat nějakého Fina. If you want to win, take a Fin. Těším se tedy na spolupráce s vámi v příštích pět letech. Bude to období zahraničně politicky velmi důležité a Evropský parlament vždy hrál velmi aktivní roli při utváření také politiky dalšího rozšiřování Evropské unie. On to prostřednictvím zpráv a rozprav a také prostřednictvím různých otázek a dopisů, které byly adresovány buď mě nebo mým kolegům. A já bych vám za tuto skvělou práci v minulosti chtěl poděkovat a těším se na to, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnosti. Myslím, že také jdete příkladem eh, v tom eh, smyslu, že eh, naplňujete zásady demokratické transparentnosti a já na vás často poukazuji, když eh, jednám s vašimi chorvatskými nebo eh, moldavskými nebo dalšími kolegy. Chtěl bych jenom připomenout pozadí eh, rozšíření prakticky přesně před 20 lety na podzim 1989 nejprve Maďarsko otevřelo svou hranici s Rakouskem a umožnilo tak tisícům východních Němců emigrovat. To byly události, které spustily další. Eh, o dva měsíce později se zhroutila berlínská zeď a mnoho východních Němců tehdy těsně předtím hlasovalo tím, že se rozhodli vymknout se kontrole východoněmecké diktatury. A to byl začátek demokratické transformace našeho kontinentu. A mělo by nás to vést eh, k zásadní úvaze o tom, co během těch posledních 20 let proběhlo. Teď eh, žijeme v Evropské unii, která má 27 členských států a to vzhledem k tomu, že eh, tady byla celá řada nově demokratických států, které byly přitahovány k Evropské unii jako prostoru bezpečnosti, stability a prosperity, také k jakému si prostoru společných hodnot. A s každou novou vlnou rozšíření se Evropská unie přiblížila k naplnění vize našich otců zakladatelů, tedy ustanovení společné unie pro celou Evropu. Dnes Evropské unie žije 500 milionů občanů, jsme největší světovou ekonomikou, jsme velmi významný obchodní partner a ovlivňujeme regulační rámec na celém světě. Rozšíření zvýšilo naši váhu ve světě. Naším dalším úkolem je využít eh, této příležitosti co nejvíce. Měli bychom mít politiky a nástroje, které posílí naše akceschopnost a povedou ke konkrétním výsledkům. Měli bychom využít eh, naše nástroje co nejvíce tak, abychom svůj vliv ve světě uplatnili co největší možnou měrou. Dámy a pánové, je mi naprosto jasné, že ekonomické a sociální ohledy jsou nejdůležitější pro evropské občany a proto by mě měly být také středem naší pozornosti a vím, že se to také projevilo v volbách do tohoto parlamentu. A proto jsme se rozhodli spustit eh, Evropský plán hospodářské obnovy a proto také připravujeme společné stanovisko celé Evropské unie na příští zasedání G20, které se bude konat zanedlouho v Pittsburghu. Což ale neznamená, že bychom měli zanedbávat naši práci na stabilizaci jeho východní Evropy. porovnání s mnoha jinými regiony je jeho východní Evropa relativně politicky stabilita v tomto okamžiku, a to také díky vyhlídce na členství v Evropské unii. Pokud nás eh, ale 20. století něco naučilo, tak je to to, že nemůžeme lhostejně přihlížet k tomu, co se na Balkáně děje. Žádný konec historie nám nehrozí, ani nehrozí, že by nastala nezvratitelná stabilita, aspoň ne v dohledné době. A další důležitý důvod, proč bychom se měli držet nastoupené cesty, je to, že jde o naši důvěryhodnost jako globálního hráče. A s tím souvisí tedy naše schopnost se postarat o stabilitu v našem sousedství. Máme určité nástroje pro ovlivňování vývoje v sousedních zemí Evropské unie, nejenom na Balkáně, ale také na východ od nás a tím napomáháme ekonomickým reformám. A nesmíme naše partnery v těchto zemích zklamat. To je také jeden z důvodů, proč jsme se tak usilovně snažili o usnadnění vízového styku s těmito státy. O tom hovořil pan předseda ve svém úvodu. Asi víte, jak důležitý je bezvízový styk pro občany balkánských států. Chtěli bychom bezvízový styk eh, umožnit všem z těchto států, ale poté, teprve poté, co vlády splní podmínky Každý stát má vytyčený časový harmonogram pro tento vízový dialog. Ehm, souvisí eh, s tím zavádění biometrických pasů, posílení eh, pohraničních kontrol, aby bylo možné bojovat eh, s nelegální migrací a dalšími problémy a každý stát je hodnocen podle dosaženého pokroku. V červenci jsme mohli navrhnout ehm, bezvízový styk pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii, pro Černou horu a Srbsko. A to od ledna 2010, tedy od příštího roku. Samozřejmě, pokud dva poslední zmíněné státy, Černá hora a Srbsko, ještě eh, splní některá, některé standardy. A já doufám, že členské státy tento návrh eh, schválí a vy samozřejmě budete také možnost se k tomu vyjádřit a já počítám s vaší podporou. Naším společným cílem je také to, aby Albánie a Bosna a Hercegovina se eh, vydali na stejnou cestu co nejdříve. Pokud udrží tempo svých reform a naplní podmínky Evropské komise, tak je možné si představit, že v polovině příštího roku bude možné něco podobného navrhnout i pro ty dva státy. Nicméně to bude záviset na rychlosti prováděných reform. Je to tedy v rukou jejich politických představitelů. Iniciativa je teď eh, na jejich straně a poté, co splní příslušné podmínky, bude moci navrhnout bezvýzový styk i pro ně. Až naše návrhy vstoupí platnost, bude stačit, aby občané těchto států cestovali bez víz do, na území Evropské unie s biometrickými pasy, což znamená, že nebudou muset platit poplatky za víza, nebudou muset stát ve frontách, nebudou muset překládat žádné podpůrné dokumenty pro tyto žádosti a budou moci navštěvovat své přátelé, nebo rodinné příslušníky v Evropské unii bez toho, aby museli podstupovat dlouhé vízové řízení a také to usnadní studium pro studenty z těchto zemí. Ve stručnosti to znamená, že občanská společnost na západním Balkáně se tím bude europeizovat. A bude to znamenat, že evropská integrace se projeví také v životě, v každodenním životě občanů. A to je pro nás velmi důležité. Pane předsedo, vážení poslanci. Předtím, než ukončím svou prezentaci, bych chtěl také popsat, jak na tom jsme s ohledem na rozšíření o další země tohoto regionu. Co se týče Chorvatska, tak pokud Chorvatsko splní ještě eh, dodatečné standardy, zejména v oblasti soudnictví a také eh, co se týče spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, tak by mělo být možno ukončit přístupová jednání v první polovině příštího roku, tedy 2010. Já doufám, že tomu tak bude. A myslím, že v Chorvatsku eh, ve vztahu tedy k, mým, k jeho sousedům teď panuje lepší politická situace, což myslím, že nám může vést k optimismu s tím, že ten pohraniční spor mezi Chorvatskem a Slovenskem bude vyřešen co nejdříve. Konstatovali jsme také posun při zavádění reform v Turecku a víme, že pokrok Turecka v přízových jednáních závisí na prováděných reformách, zejména v oblasti základních práv a svobod, eh, což se týká na svobody vyznání, eh, eh, svobody slova, svobody združování v odborech a tak dále. Vítáme také nedávné konsultace ohledně Kurdistánu. Já doufám, že to povede ke konkrétním krokům, které posílí jazyková a kulturní práva všech Kurdů a usnadní to také hospodářské a sociální rozvoj jeho východu Turecka. Doufáme také, že Turecko bude hrát konstruktivní roli v eh, řešení eh, situace na Kypru. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie ještě má před sebou plnění některých standardů. Pokud eh, v tom postoupí, tak budeme moci navrhnout zahájení přístupových jednání. Je evidentní, že eh, Makedonie bude muset eh, vyřešit také svůj vztah s Řeckem. Černá hora je příkladem toho, co je možné dosáhnout, pokud existuje celostátní konsensus eh, týkající se budoucího směřování země my budeme moci předložit eh, za několik měsíců eh, naše stanovisko týkající se eh, přístupového jednání s Černou horou a teď k Albánii. nedávné době tam proběhly volby, které byly lépe zorganizované než ty předchozí. Ještě pořád čekáme na konečné hodnocení OBSE, tak jak je to obvykle a budeme moci předložit naše posouzení žádosti Albánie o členství v Evropské unii, poté co se k tomu vyjádří také rada. Co se týče Bosny a Hercegoviny, jejím politickým představitelům jsem mnohokrát eh, připomínal, že rok 2009 by mohl pro ně být eh, zásadní. Ještě pořád mohou mm, splnit podmínky pro bezvízový styk eh, během roku 2010 ještě pořád mohou splnit podmínky pro přechod od té Daytonské stabilizační fáze k té předstupní fázi, což by znamenalo, že by došlo k uzavření úřadu vysokého zástupce a také k posílení evropské přítomnosti v této zemi. Tím by se otevřela cesta pro předložení žádosti o vstup do Evropské unie Nicméně v tomto okamžiku tady nevidím moc náznaků toho, že by bosensko-hercegovské vedení eh, se rozhodlo směřovat eh, svou zemi, tak jak jsem to právě popsal, a proto si to bude vyžadovat eh, naše další úsilí, jakož je úsilí našich mezinárodních partnerů. V Srbsku vláda pracuje na reformách potřebných pro do EU. Jedná se také o dohodě o partnerství a spolupráci přes velmi těžkou hospodářskou situaci Srbska v této době. Srbsko také předložilo svůj národní reformní program. A velmi vážně plní své závazky vyplývající se časová harmonogram pro bezvízový styk. A já si myslím, že rada velmi brzy uzná pokrok dosažený Srbskem a odblokuje uzavření přechodné dohody. Kosovo je prozatím ještě eh, eh, neúplně stabilní, eh, právní stát a stav soudnictví ještě nejsou na velmi dobré úrovni. My předložíme svou studii o situaci v Kosovu na podzim v rámci toho celkového balíčku o rozšíření, kde budeme hovořit o tom, co všechno ještě musí Kosovo udělat pro to, aby mohlo usilovat o vstup do Evropské, U, do Evropské unie. Týká se to mobility občanů, regionální spolupráce, obchodu a dalších věcí. Co se týče Kypru, pan Kristofias a pan Talat vedou jednání o možném znovu sjednocení ostrova Já doufám, že to jednání bude úspěšné, že začne co nejdříve a je možné předpokládat, že k se sjednocení dojde někdy v průběhu příštího roku a já i předseda komise Barazo eh, děláme všechno pro to, aby to eh, bylo možné. A nějak na závěr několik slov o Islandu. Island je evropský eh, stát s velmi eh, dlouholetou tradicí demokracie a Island je země, která je velmi dobře integrovaná s Evropskou unii a účastní se také šengenského prostoru. A Island už teď aplikuje dvě třetiny evropského práva. Nicméně žádný urychlený postup pro Island eh, neexistuje. Kritéria, která musí být splněna, jsou stejná pro všechny žadatelské státy a ty je potřeba, pokrok je potřeba posuzovat podle dosažených výsledků. My použijeme stejnou metodologii pro Island, jako jsme použili pro ostatní žadatelské státy. Pane předsedo, vážení poslanci, na závěr bych chtěl připomenout, kontext, ve kterém probíhalo slyšení před mým nástupem do funkce, téměř přesně před pěti lety, já jsem byl otázán, jaký je můj program jako komisaře pro příštích pět let. A já jsem řekl, že chci ve spolupráci s parlamentem a s radou pracovat na dokončení přístupových jednání s Ehm, mnoha státy. jak jsem řekl, že v roce 2009 bude Evropská unie mít 27 členských států. Prohlásil jsem také, že Chorvatsko vstoupí do finální fáze z jednání a že další západobalkánské státy se budou pevně odhodlány usilovat o členství v Evropské unii. Řekl jsem také, že Turecko se vydá na cestu evropského směřování a že osud Kosova bude spečetěn a že Kypr bude znovu sjednocen. Pět z těchto šesti cílů již byly naplněny, ne vždy úplně dokonale, to přiznávám, ale byly. Víme, že ještě přetrvávají velmi velké výzvy a že někdy bilaterální problémy získávají evropskou dimenzi. Evropa by měla zůstat sjednocená a měli bychom se pokusit o integraci na východně, ale také na severu. Bude to obtížné a vy budete hrát klíčovou roli při naplňování této perspektivy a já vám v tom přeji co nejvíce úspěchů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaši jasnou prezentaci a můžeme začít s diskusí. Stručný úvod ještě. 27 eh, kolegů se přihlásilo o slovo. To znamená, že nemohu již eh, přijmout eh, další žádosti o slovo. Jsem nucen dát nejdřív slovo samozřejmě koordinátorům a poté ostatním a máme maximálně minutu a půl na jednoho řečníka, jako to bylo i dnes dopoledne. Omlouvám se za toto omezení, ale hm, jsem limitován eh, organizačními důvody. První slovo má pan Salafranka. Del mandato de la actual comisión hace muy oportuna. Eh, děkuji, pane předsedo. Ukončení z legislatury komise umožňuje eh, udělat určitý závěr, schrnutí toho, co bylo učiněno. Děkuji tedy panu komisaři za jeho práci. Eh, pokud je o eh, seznam cílů a úkolů, které je ještě třeba nutné realizovat. A já mám nějaké otázky. Island, jak jste řekl, to bude, nebude tam žádný fast track, tedy žádné zkrácení. Co si myslíte tedy o rozhodnutí ve prospěch Eh, žádosti, tam bylo 29 hlasů proti a přes 30 hlasů pro. Co si o to myslíte? A co si myslíte o stazích s Tureckem a s Arménií a případné otevření hranic příští rok? Potom se také hovořilo o Chorvatsku. Do 6 měsíců by měly být ukončena, měla být ukončena jednání a pak je zde také Rusko a Ukrajina. Bude možné znovu vstoupit eh, do těchto vztahů? A můžete nám tak, také říci něco konkrétnějšího o Turecku? A další otázka, mohla byste nám poskytnout podrobnější informace o rozhodnutí z července. Eh, komise schválila některá důležitá finanční opatření u zemích, jako je eh, Srbsko, Turecko a eh, země východního Balkánu. Slovo má kolega Vigenin. Господин комисар, аз също споделям мнението, че определено в сферата на решение. Děkuji, pane komisaři. Já si taky myslím, že komise dosáhla velkých úspěchů. A nebyl bych ani členem tohoto parlamentu, kdyby se vám nepodařilo prosadit rozšíření o Bulharsko a Rumunsko. Mám otázku týkající se liberalizace vízového režimu rozhodnutí, které má zajistit bezvízový styk pro občany Makedonie a Montenegra Černé hory je velice vítané, protože to přispěje k integraci těchto zemí. Ovšem existuje určité napětí vzhledem k tomu, že Albánie a Bosna a Hercegovina nejsou do tohoto balíčku zahrnuty. My si myslíme, že ke každé zemi bychom měli přistupovat individuálně. Ale Můžete prosím rozvést ty problémy, kterým čelí Albánie a Bosna-Hercegovina, které zabránily tomu, aby byly zahrnuty do tohoto balíčku? Konkrétněji, jestli byste prosím mohl rozvést situaci Bosny a Hercegoviny, kde mnoho srbských občanů, kteří budou mít dvojí občanství, a to bude mít vliv i na jejich cestu cestování po Evropě. Není to diskriminace? A ještě k Turecku. Nedávno ministr, premiér Erdogan při návštěvě Bruselu zavdal mnoho nadějí na to, že Turecko znovu dožene své svoji evropské, spoždění na evropské cestě. Paní Nates, prosím respektujte vymezený čas. Pane předsedo, pokusím se. Je mi nesmírným potěšením, že vás tady vidím u nás na výboru. Blahopřeji k veškeré práci, kterou jste, za kterou stojíte až dosud a kterou budete dělat i nadále. Já se chci zaměřit na bezvízový styk. Jsem ráda, že obyvatelé Černé hory a Makedonie a Srbska nebudou potřebovat od 1. ledna víza. Ale podobně jako další řečníci je mi líto, i mě líto, že nebylo možno tuto výsadu dát i obyvatelům Bosny a Hercegoviny. A já si říkám, jestliže tyto země přijmou určitá opatření, určité kroky, lze počítat s tím, že budou také zahrnuty do bezvízového eh, režimu. Tato situace, zvláště v případě Bosny, trvá, myslím, příliš dlouho. A přitom bosenští Srbové a Chorvaté budou mít stále větší pokušení získat ta víza prostřednictvím sousedních zemí a to bude podkopávat integritu Bosny a Hercegoviny. Pak je samozřejmě citlivá otázka Kosova, ale jaká je tedy vaše víza, vaše vize, v oblasti, pokud jde o víza? Ano, děkuji. A nyní paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám za vaši práci v oblasti rozšíření. I mně eh, leží na srdci otázka liberalizace víz a další záležitost týkající se Kosova a Turecka. Za prvé, k té bezvízové, k tomu bezvízovému styku. Za zelené jsme vždy podporovali větší svobodu pohybu, to znamená bezvízový styk. Je určitý problém s Bosnou Hercegovinou a Albánií. A pak pokud jde o Srbsko, Srbové také ještě musí hodně udělat. A údajně se říká, že v případě Srbska to bylo politické rozhodnutí. Ale proč, se, proč nemůžeme to též říct o Bosně a Hercegovině? Právě z důvodu, které, na které poukázala paní Nejd. To znamená, že bosenští srbové budou mít tendenci si pro víza chodit do Srbska a muslimové, Chorvaté také, a muslimové budou prostě marginalizovaní. Bude nový návrh komise do roku 2010, ale já jsem si myslel, že rozhodnutí padne již v listopadu. Doufám, že předložíte návrh mnohem dříve. Včera tu byl Peter Fate, který hovořil o Kosovu o tom, že se tam uspořádají místní volby. Podporuje komise nevládní organizace působící v Srbsku. Směrem k tomu, aby byli mobilizováni se a účastnili se voleb. Vole Tanok, per favore. Per favore. Tanok. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Ren, Děkuji, velice vás vítám jménem nové frakce Evropského parlamentu ECR. My plně podporujeme proces rozšíření, ale kodaňská kritéria musí být plně, zcela splněna předtím, než eh, nové země vstoupí. A musíme si také uvědomit, že určitá únava z rozšiřování na, na straně evropské eh, veřejnosti stále trvá. Je potřeba je přesvědčit o přednostech procesu rozšiřování, a to zvláště ve Spojeném království. Island bych osobně považoval za zvláštní případ vzhledem k tomu, že je členem EEA a vzhledem k tomu, že jeho ekonomika je poměrně malá takže zrychlený postup by byl na místě. V případě západního Balkánu, což je diplomatic, daleko větší diplomatická výzva, tam vítáme vaši práci. Nadále jsme znepokojeni politickou stabilitou, stabilitou v Bosně a Hercegovině, velký, velkou rozšířeností organizovaného zločinu a korupce, ale jakožto eh, přítel Makedonie. Doufám, že i s Makedonií budou brzy zahájena vyjednávání. Vítám také vaši práci v oblasti Kypru, což je země, která mi velice blízká, velice drahá a přejeme eh, komisi velký úspěch samozřejmě pod vedením eh, představitelů Evropského společenství a eh, pochopitelně to, to se týká i Turecka. Děkuji že jste respektoval vymezený řečnický čas. A nyní pan Hac. Georgiu. Συγχαρώ κύριο Όλη για τη δουλειά που κάνει μέχρι στιγμή. Chci pogratulovat eh, panu komisaři za práci, kterou do posud odvedl. A my jako eh, zástupci Řecka tak eh, jsme pro Eh, přijetí Turecka. Eh, mnozí chceme totiž, aby Turecko absolutně vstoupilo. Chceme, do, eh, chceme být dokonce motorem přijetí Turecka. Samozřejmě za podmínek, že závazky Turecko dodrží. V tomto smyslu musíme tedy nalézt řešení kyperské otázky a přijetí Kypru. Jakýkoliv postup přijetí musí brát v úvahu ale eh, porušování pravidel ze strany Turecka. Bohužel protokol eh, Sankary, které Turecko podepsalo, není dodržován. To znamená, že lodě, eh, let, letadla v Kypru nemají možnost vstoupit na turecká letiště a do tureckých přístavů. Musíme najít řešení, situace, která je evropským problémem. Já bych chtěla, abyste věděli, že bez vyřešení kyberské otázky a bez stažení eh, vojenských jednotek z Kypru a bez eh, plného závazku k demokracii nemůžeme učinit nic. Jestliže nedojde k vyřešení kyperské otázky, tak bude Kypr představovat obrovský problém pro Evropskou unii. Pane komisaři, vy jste řekl, že Evropská komise um, učiní vše pro to, aby vyřešila kyperskou otázkou. A já bych chtěla vidět, co můžete učinit, co jste měl na mysli, co udělá komise pro vyřešení problému na Kypru. Pane Beldere, Prosím, máte slovo a dodržte eh, vyhražený čas. Děkuji. Eh, Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, byl bych rád, abyste obrátil pozornost na velice důležitou otázku v Turecku. Křesťanští a sekulární Turci mají problémy, když se snaží eh, získat bydlení, zejména třeba bydlení pro starší občany, nebo eh, třeba otázku sirot, otázka sirotků v sirotčincích. Prostě je tu otázka marginalizace, zákazu vstupu. Křesťané jsou eh, vylučováni z života v této kandidátské zemi. Takže prosím, apelujte na turecké orgány, aby tuto situaci ukončili. Je důležité přijmout kroky na podporu a přeju vám tam hodně štěstí. Ano, děkuji, pane Belder, vy jste dodržel čas eh, a nyní pan Madlena. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Réne, vy jste opravdu udělal hodně a v uplynulých letech a rozšíření o Bulharsko a Rumunsko mělo dopad i na Nizozemsko, protože teď trpíme činností bulharských a rumunských eh, trestních gang, eh, zločinských gangů, které působí u nás. Vy jste uznal své chyby a teď v tom chcete pokračovat dál. Rozšíření musí skončit, rozšiřování. Nepotřebujeme zkrachovalé země, jako je Island a rozhodně ne země, jako je Bosna, Hercegovina a další země. Islamizace je velkým nebezpečím pro Evropu. Mohou to být dobří sousedi, ale nikdy neskuteční členové evropské rodiny. Rozšiřování nám usnadňuje cestování zločincům, snadněji se dostanou do Evropy a e, zrušení vízové povinnosti pro Bosnu Bosnu a Hercegovinu a další země by mělo příšerný dopad na životní podmínky v Nizozemsku. Takže prosím vás, okamžitě toto zatrhněte a zabraňte islamizaci Evropy. Děkuji. A la parola la collega Omen Slovo má kolegyně Omen Reuter. Voorzitter, het is voor mij een genoegen. Pane předsedo, je mi velkým potěšením <laughs> říci slovo po ctěném kolegovi Marlénovi, který byl nedávno zvolen. Jsem ráda, že se mohu vyjádřit a to právě k otázce rozšíření. Oproti tomu, co jsme právě slyšeli, tak já mám nesmírnou úctu k práci eh, a pana komisaře k tomu, jak řešil otázku rozšiřování. Víme, že došlo k chybám, že se některé věci nepovedly. Ale od toho jsme tu, abychom spolupracovali parlament, komise a rada a abychom tahli za jeden pro vás. Musíme se stavět, já se omlouvám, že budu hovořit možná trochu déle, musíme eh, prosazovat jak mír a bezpečnost na našem kontinentu, tak i sociální spravedlnost. A můžeme v, udělat daleko víc společně než samostatně. A tady zejména reaguji na, to, na předřečníka. Díky rozšíření my, nizozemci i všichni ostatní, máme, jsme z toho měli velký prospěch. Nezapomínejme na to. Teď Turecko, Arménie, pozitivní e, známky vývoje v této části Kavkazu, také pozitivní, eh, určité pozitivní signály ohledně Kurdu a rovněž pozitivní vývoj, pokud jde o Eh, situaci v turecké armádě, ale co můžeme udělat, aby tyto všechny pozitivní prvky se dál rozvíjely? Myslím, že je tu ještě hodně důležitějších věcí, které je potřeba hluboce projednat s Tureckem. Děkuji. A posledním řečníkem v prvním kole je paní Kopa. Όλε οι εκθέσει πρόοδου για την Τουρκία παρουσιάζουν ένα γενικά θετικό κλίμα στι ελληνοτουρκικέ všechny vztahy ukazují, že došlo ke zlepšení vztahů mezi Kyprem a Tureckem, ale nyní došlo ke změně. My víme, jaká je situace s kyperskými loďmi, které nesmí vstoupit do řeckých přístavů. Víme také, co se stalo v Egejském moři došlo k sporům a srážkám, které naznačují, že eh, zde je porušení moratoria v období léta a Turecka nedodržuje to, co podepsala v roce 2002, co podepsala s Řeckem, a co se týkalo ilegální imigrace. A stejný přístup má také k Evropě, k Evropské unii. To znamená, eh, došlo k pozitivnímu vývoju mezi Tureckem a Arménii a my bychom mohli také vyřešit kurdskou otázku, pokud je o Turecku, ale je zde otevřený konflikt s Kyprem. Tento vztah a jeho vývoj v posledním roce byl bohužel potvrzen. Znamená, je možné něco učinit? Chceme skutečně podpořit eh, tento vztah a tento vývoj. E, já bych vás chtěl poprosit, přestože si uvědomuji, že to je obtížné vzhledem ke složitosti otázek, tak bych vás poprosil o stručné schnutí. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman, and, uh, thanks, uh, Děkuji. A děkuji všem poslancům a poslankyním za uh, velmi pertinentní otázky a komentáře. Vyjádřím se opravdu stručně, abych měl čas slyšet ještě více vašich příspěvků, protože si velice cením tohoto dialogu. Pokud jde o obecný směr těchto otázek, je, je zajímavé, že zároveň jsem údajně proti muslimům, pokud jde o liberalizaci víz Albánie a s Albánií a Bosnou Hercegovinou, a zároveň údajně se podílím na islamizaci Evropy. Mohu vám prozradit jedno tajemství. Nemám ani jeden z těchto krajních názorů, ale snažím se udržovat politiku, která přistupuje k jednotlivým zemím individuálně na základě jasných podmínek, které byly jednomyslně schváleny radou i parlamentem a snažím se na základě toho posuzovat tyto země tak, aby mohli prokazovat eh, pokrok na cestě evropské integrace. A ve Finsku bych mohl využívat dobrého, eh, příjemného léta vzhledem ke klimatickým změnám, ale každopádně neakceptuji jen tak eh, Eh, nějaký lístek, jen, jenom jedním, jednosměrný lístek do Finska. Každopádně k tomu, co řekla paní Lunáček a další, Dovolte mi nastínit důvody, proč Albánie a Bosna a Hercegovina nebyly zahrnuty do stávajícího návrhu pro bezvízový styk, který byl v červenci. Ten důvod je prostý. Umožnění bezvízového styku pro občany kteréhokoliv státu není otázkou pouhého prostého politického rozhodnutí, ale závisí to také na některých okolnostech, které jsou často velmi technické, ale nicméně musí být splněny. Schengenský prostor je společným prostorem volného pohybu osob mezi 28, momentálně tedy 28 členskými státy, které mají a je nutno zajistit bezpečnost občanů v této oblasti. To musí být naší stěžejní prioritou. Musíme tudíž uplatňovat nejvyšší bezpečnostní standardy, zejména na vnějších hranicích šengenského prostoru. A toto je důvod a ten jediný důvod, proč Albánie a Bosna Hercegovina červenci zatím nebyly shledány jako zrálé pro zahrnutí do našeho návrhu. Uplatňujeme logiku, která tady byla, která tady i zazněla, někdo řekl, proč to neuděláte tak, že jakmile země splní určité stanovené podmínky, budou do návrhu začleněny. A tak to přesně děláme. V momentě, kdy ty státy budou schopny nás přesvědčit, že v krátké době splní podmínky, jakmile je splní, můžeme učinit návrh. A časový harmonogram pak bude a může být takový, aby tyto státy splnily té, tyto cíle, řekněme v polovině roku 2010, příštím roce, ale pouze za podmínky, že splní všechna ta kritéria. Jaké otázky musí ještě tyto státy vyřešit? Albánie a Bosna Hercegovina. Zahrnuje to například zavedení biometrických pasů, posílení institučního rámce, boj s organizovaným zločinem a korupcí a implementace těchto politik. A také posílení ehm, hraniční ostrahy a zvládání migrace mým cílem a cílem pana Baro je přesvědčit všechny evropské ministry vnitra, že eh, Albánie a Bosna a Hercegovina odvedly eh, svoji práci, splnili své povinnosti a proto musíme být velmi důslední v naší analýze. Rozeslal jsem dopis eh, který, kde je Bosna Hercegovina žádána o učení dalšího pokroku. Zasal jsem ho eh, ministerstvu bezpečnosti pro bezpečnost této, této země. Dovolte mi uvést několik příkladů. Zejména první otázkou je vydá, široce rozšířené vydávání biometrických cestovních dokladů. V Bosně a Hercegovině byl, se začal zavádět takovýto systém pouze až, až letos. A vydávání eh, těchto biometrických pasů začne v říjnu. A firm Srbsko a Černá hora, tak v bývalé republice Jugoslávská Makedonie, tam zatím bylo vydáno 5000 420 tisíc v Srbsku, více než 700 tisíc a v Černé hoře přes 100 tisíc. Čili jde opravdu o splnění určitých nezbytných technických předpokladů. Jakmile tomu dojde, můžeme učinit doporučení, která již eh, padla pro, která, která jsme již učinili pro další státy. a k Islandu. Nejlepší způsob, jako srovnat jeho status s dalšími potenciálními kandidátskými zeměmi, je, že vzhledem a díky jeho dlouhým demokratickým tradicím a kořenům a členství v šengenském prostoru a evropském ekonomickém prostoru, tak zatímco běžná země na západním Balkáně je někde možná na půli cesty toho eh, maratonu přístupového procesu, Chorvatsko je, řekněme, dál, ale typická průměrná země je na půli cesty těch 40 kilometrů, tak Island je už někde mezi 35 a 40 kilometry, protože prostě Island už nyní uplatňuje ale minimálně dvě třetiny evropského práva. A přátelé, kteří z vás, ti z vás, kteří vědí, že se, eh, jak to je, když se běží maraton, tak často ty poslední kilometry jsou nejtěžší, takže já nepodceňuji výzvy, kterým bude muset Island čelit, ale je prostě fakt, že Island už za sebou má daleko větší úsek té cesty než některé jiné potenciální kandidátské země. K Turecku, Rumunsku, jak to tady zněla pana Salafranky a paní Omenrojten na paní Kopa. Byli jsme tu svědky pozitivního vývoje. Aha. Povzbudilo nás také vidět normalizaci vztahů mezi Tureckem a Arménií. To by mělo zásadní pozitivní dopad na stabilitu kavkazského regionu. A ještě k otázkám Turecka, ke kterým se vyjádřilo několik příspěvků. Mm, například pan Tanok Pelderen, paní Omenreuten, paní Kopa. Tak já z toho zmíním jenom to, co řekla paní Omenroy, ten o potenciálu rozšíření obecně a o tom, jak je to konkrétně s přístupovým procesem v případě Turecka. Musíme být vůči Turecku spravedliví, ale zároveň přísní. To znamená dodržovat slovo, být seriózní a na základě toho pak můžeme po Turecku žádat a zase eh, tedy žádat po nich, aby aby jasně ukazovali nějaký pokrok. Ta cesta je stejně důležitá jako cíl, protože sama o sobě posiluje eh, základní práva a svobody, přesně jako například náboženská práva nebo právo svobody projevu. Tomu hodně pomáhají také konzultace a diskuze o kurdské otázce, aby se Turecko stalo pro Evropskou unii ještě lepším partnerem, jak v našich bilaterálních vztazích, tak i eh, v kontextu řešení tak obrovských výzev, jako je třeba stabilizace Kavkazu nebo mír, blízkovýchodní mírový proces. Takže to je zatím vše. Děkuji. Eh, Děkuji, pane komisaři, jste byl skutečně estetický dokázal jste to schrnout. U druhého kola jsem eh, bohužel opravdu nucen vás limitovat eh, časem jedna minuta. Snažte se prosím eh, formulovat pouze otázku, vynechte úvod. První je pan Pak. Prosím. Ano, pane komisaři, děkuji, že jste nás dnes navštívil a vzhledem ke krátkému času nemůžete mluvit o všem a samozřejmě u některých věcí jste nemohli do podrobností. Já bych chtěla vědět, co to znamená, když říkáte Chorvatsko se v průběhu příštího eh, roku dostane na konec jednání. A mě zajímá, kdy otevřeme novou kapitolu. A můžeme vůbec nějakou novou kapitolu otevřít? Eh, připustí to parlament? Za druhé, co je s Makedonií? Říkáte, příští rok může. A co Řecko? Bude souhlasit? Eh, přestože není vyjasněná otázka, která Řecko zajímá. To jsou všechno otázky, které jsou velice důležité a které jednoduše přejdete. A moje otázka je, jak je to se Srbskem? Jak je vůbec Srbsko daleko? Jak je daleko spolupráce eh, s mm, zločinci? Tam eh, vůbec nic se neděje. Čtvrtá otázka. Co je s Kosovem? V Kosovu existuje obrovské napětí. My jsme o tom hovořili včera s panem Fejtem, ten tomu neřekl nic. Otázka tedy je spolupráce policie mezi Srbskem a Evlexem překračuje Eulex své pravomoce nebo ne. Nedochází k nepokojům v Kosovu, což může vést k velkým nepokojům na ulicích. Jaké, jaká je váš postoj k tomu? Pan Svoboda a znovu opakuji žádný úvod, pokud možno pouze otázka. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. K otázce víc bych eh, chtěl říci, že se mi to moc nelíbí, ale chápu vaše argumenty. Mám jenom jednu otázku, týkať se Chorvatska. Podělíte se pořád ještě na jednáních mezi Chorvatskem a Slovenskem o tom pohraničním sporu, anebo je to v současnosti čistě bilaterální jednání? Děkuji panu Svobodovi, slovo má eh, kolega Gennaro. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane komisaři. E, vy jste uvedl, že e, musíme být upřímní a vůči Turecku a já skutečně souhlasím, musíme e, být spravedliví a rozhodní. Ale jak můžeme pokračovat v této cestě v tomto směru, jestliže neuznáme Turecko a neuznáme Kypr jako členský stát? Protokol Sankary. Co se stane v prosinci? Slovo má pan Taler. Eh, grazie, Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za slovo. Eh, vy jste dosáhla velkých věcí. Pokud je o víza, tak já souhlasím s těmi, kteří se domnívají, že to je chyba komise vyloučit Bosnu a Hercegovinu. Přejdu do angličtiny. Já vám blahopřeji, pane komisaři, k práci, kterou jste odvedl během své funkce. Jinak co se týče Bosny, tady si myslím, že děláme chybu. Nemáme právo požadovat plnění kritérií, musíme jim pomoci s plněním těch kritérií. Tady jsou politici, kteří to nevidí jako svůj zájem, aby Bosna eh, získala bezvízový styk. Měli bychom pomoci materiálně a odborně, aby vůbec byli schopni ty pasy vydat. Ale chtěl bych se jenom v krátkosti zmínit o další věci. Evropská unie a zejména komise by měla být aktivnější v oblasti prevence. Na západním Balkáně převládá několik administrativních a byrokratických problémů. E, na hranicích je to otázka Preliaka v Černé Dunaj mezi Trbskem a Rumunskem a také ten problém mezi Slovenskem a Chorvatskem. Měli bychom se postarat o to, aby se z těchto menších byrokratických e, pohraničních problémů později nestal eh, ožehavý politický problém, až budou chtít vstoupit do Evropské unie. A la parola l'onorevole Kacin. Pan Kacin má slovo. I do agree with your statement. Já souhlasím s vaším tvrzením, že není možné si koupit eh, jednosměrnou jízdenku. My vás potřebujeme na dalších pět let. Řekl jste, že státy na západním Balkáně jsou docela stabilní, ale já se obávám, že mnohé jsou spíše stabilní ve své nestabilitě. A já si myslím, že pokud se to není, tak eh, musí mít vizovou povinnost a například v Kosovu se to asi hned tak nezmění. Kosované, tedy kosovští Albánci, eh, pokud chtěli získat eh, bezvízový styk, tak se přestěhovali do sousedních států, například do Makedonie. A takže pokud chceme stabilizovat tento region, musíme stabilizovat každý jednotlivý stát. A vízový režim pro všechny občany Kosova je jedna ze základních podmínek. V Bosně je mnoho politiků a mnoho vlád, ale ministři odstupují na všech úrovních a teď tam vzniká velmi obtížná situace. Jak můžete očekávat, že splní vůbec technické podmínky bez toho, abychom jim pomohli zefektivnit eh, jejich vlády? La parola all'onorevole Flotre. Vi raccomando, nessuna introduzione e possibilmente una sola domanda, se no non state nel minuto, devo togliervi la parola. Monsieur le Président, j'espère que vous me pardonnez. Pane předsedo, eh, doufám, že mi prominete tento úvod, ale já bych chtěl jenom říct, že jsem byla šokována tím, že jsem neslyšela z vaší strany reakci na vystoupení jednoho našich eh, kolegů, který hovořil eh, velmi rasistickém a islamofobním duchu a který také urazil našeho hosta. Takže si myslím, pane předsedo, že vy byste měl na takové vystoupení reagovat tak, abyste Eh, udržel důvěryhodnost tohoto parlamentního výběru, eh, výboru. Pane komisaři, chtěla bych vás vyzvat, abyste ještě prohloubil vaši odpověď týkající se Turecka. Už jste hovořil o pozitivních eh, elementech, například ten zamýšlený podpis dohody mezi Armenií a Tureckem. Chci se zeptat, jestli existuje nějaká strategie nebo nějaký způsob, jak bychom mohli Eh, podpořit eh, účinnost takovéto dohody. A dále se chci zeptat na migrační toky. Víte, že situace je velmi napjatá na hranici eh, Řecko-Turecké. Jednak je to Egejské moře, ale také je to na pozemní hranici a zdá se mi, že odpověď, kterou poskytuje Evropa, tedy, že je potřeba podepsat readmisní dohodu s Tureckem, není adekvátní, není dostatečná vzhledem k situaci Eh, v této oblasti a vzhledem také k právům eh, těchto nelegálních přistěhovalců. A chci se zeptat, co s tím chcete dělat. Uh, thank you very much. A pan Van Orden. Děkuji. Um... Děkuji. Chorvatsko, vzhledem k nedávným zkušenostem, eh, Chci se ptat, na čem trváte, aby Chorvatsko podniklo, abychom neřešili i nadále problémy s organizovaným zločinem a korupcí. Co se týče Islandu, Můžeme předpokládat, že přistoupení Islandu bude znamenat konec společné rybářské politiky v Evropě? Honorable Lambsdorff. Pan Lambsdorff. Herr Kommissar, zwei äh, Fragen zur Türkei. Wir haben ja eine... Komisař, dvě otázky k Turecku. My jsme se äh, na, po, na konec našeho předchozího legislativního doby bavili o tom mnohokrát, zejména v naší politické skupině, zejména o svobodě tisku. Eh, zaznamenal jste nějaký pozitivní nebo negativní vývoj v této oblasti? Objeví se eh, tato oblast obšírně je rozpracována v další příští zprávě o pokroku. A teď tomu, co říkala paní kolegyně Flotr, my jsme velmi rádi, že dochází k přiblížení Arménie a Turecka. Víme, že to je velmi eh, eh zatím chatrné, ale víme, že to souvisí také s otázkou energetické bezpečnosti a možná by bylo dobré, abyste se zmínil o e, roli Azerbajdžánu v, této, v tomto přibližování a jak to budete chtít řešit, e, aby vznikla konstruktivní situace. Kolega Posud. Pane komisaři, vy jste pouze říkal, co by měly dělat e, žadatelské státy, ale řekl jste, co by měly dělat státy Evropské unie. Například u víz musíme zahrnout eh, Bosnu a Kosovo, protože jinak eh, tím budou tyto dva státy destabilizovány eh, v porovnání s těmi státy, které mají bezvýzový styk s Evropskou unii. Bod číslo dvě, uznání Kosova. Co děláte to, abyste přesvědčil ty zbývající státy, které to ještě neudělali, aby Kosovo uznali a aby EULEX mohl začít fungovat velmi dobře? Za třetí, jednání s Chorvatskem, co děláte proti eh, té slovinské blokádě a bod číslo čtyři týkající se Srbska. Já jsem se ze Srbska teď vrátil a ptám se, co se děje s prostředky na regionální spolupráce, na přeshraniční styk a na menšiny, například eh, co týče Vojvodiny. Co děláte proto, aby to dospělo do této oblasti, aby to všechno nezůstalo v Bělehradě? Howitz, Děkuji. Blahopřeji, pane komisaři Rene. Já jsem přesvědčen o tom, že tento parlament eh, podpoří vaše další práce v oblasti rozšiřování. Otázka bude, jestli jste eh, maratonský běžec nebo eh, závodník Formule 1. A co se týče Kypru, vy jste říkal, že děláte všechno proto, abyste urovnal situaci a Eh, chci se zeptat, co poskytujete technicky a jestli je to kompatibilní s naší AKI. Eh, dále Turecko, jaký máte časový plán a metody pro to, abyste přeskoumal plnění eh, ankarského protokolu. A ke Chorvatsku chci se tady, se se podílíte na mediaci nebo řešení tohoto sporu a jak chcete dosáhnout jeho vyřešení. Děkuji. Eh, skončili jsme druhé kolo otázek. Otázkou kolega Hovita a slovo má pan komisář. Thank you for your questions. Děkuji za vaše otázky. Nejprve k Chorvatsku. Paní Pak o tom hovořila, také pan Posol, tam další. Mimo jiné pan Svoboda naše zpráva o pokroku by měla být zveřejněna za 6 týdnů. Současně ještě sbíráme další empirické údaje pro tuto zprávu. Takže bych si chtěl vyhradit své právo předstoupit před váš výbor ještě jednou, až dokončíme tento proces a až budeme mít eh, podrobnější, spolehlivější eh, informace o pokroku v některých kritických oblastech, jako je například reforma soudnictví a další, například oblast loďařství, to jsou velmi zásadní věci. Například u reformy soudnictví je potřeba počkat, až dosáhne kritické fáze a ta implementace je úspěšná. Také Musíme počkat na to, jak chorvatská vláda vyřeší restrukturalizaci eh, loďařských doků a jestli to řešení bude konstruktivní. To je další kritická reforma, která je nezbytná pro otevření jedné z těch kapitol evropského práva, tedy hospodářská soutěž a státní pomoc. Takže bychom se k této otázce měli vrátit za pár týdnů. Obecně nicméně lze říci, že Chorvatsko učinilo velmi dobrý pokrok při eh, naplňování eh, kritérií pro vstup a při provádění reform, ale tento stát samozřejmě v současnosti velmi trpí dopadem hospodářské krize. což znamená, že vláda tomu musí věnovat značnou část energie. Co se týče bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, jak už jsem říkal na úvod, tento stát eh, učinil pokrok při plnění těch osmi kritérií, které jsme eh, zmínili ve zprávě v roce 2008, což ukazuje, že tento stát je eh, připraven otevřít eh, přístupové kapitoly z těchto osmi oblastech, což znamená, že můžeme realisticky očekávat, že k tomu brzy dojde, ale to je všechno, co bych tomu chtěl v tomto okamžiku říci a eh, vyhrazuji si právo vám o tom podat přesnější informaci až po té, co zveřejníme zprávu o pokroku. Pan Svoboda se ptal na jednání o pohraničním sporu probíhající mezi Chorvatskem a Slovenskem a jestli já se na tom nějakým způsobem podílím. Já jsem se tomu velmi intenzivně věnoval 6 měsíců od ledna do eh, začátku července. Myslím, že jsme dospěli velmi eh, blízko řešení, ale nakonec to ztroskotalo na Eh, nesouhlasu s několika formulacemi eh, v jejich dohodě, ale myslím, že nakonec se podaří dosáhnout eh, koneční dohody. Ta technická pomoc a konzultace, kterou jsme poskytnout mohli, už byla poskytnuta. Teď je to na lídrech obou těchto zemí, aby prokázali dostatek politické vůle k kompromisu. Politická atmosféra je teď o něco lepší, než byla v minulosti mezi dvěma eh, těmi dvěma premiéry a já je mohu pouze vyzvat k tomu, aby učinili ještě jeden krok k řešení tohoto pohraničního sporu a k odblokování přístupových jednání Chorvatska. Pan Thaler hovořil o Bosně Hercegovině, o naší pomoci e, z vízy. My v podstatě poskytujeme velmi podstatnou technickou pomoc Bosně Hercegovině, tak jako jsme to dělali i u jiných zemí. A musím říci, že například v případě Makedonie to bylo nejrychlejší a Makedonie se podařilo nejlépe využít eh, evropskou pomoc v této oblasti. Chtěl poděkovat také eh, našim členským státům, které poskytly své odborníky a to přineslo své ovoce a teď je tedy možné eh, jednat o bezvízovém styku. Není to čistě politické rozhodnutí, vyžaduje si to technickou přípravu a někdy je to nudné, ale nezbytné. Pan Kačin se zmiňoval o té stabilnosti, nestability v regionu. V určitém smyslu s tím mohu souhlasit, nicméně myslím, že v posledních několika letech jsme byli svědky také stabilního, ale pomalého pokroku a já doufám, že to bude i nadále pokračovat a že to přinese další výsledky. Souhlasím s vámi eh, s ohledem na to, co jste říkal o zprávě a kvalitě zprávy v Bosně a Hercegovině. Tak, jak to vypadá dnes, tak Bosna a Hercegovina by rozhodně eh, nebyla v dohledné době připravena na vstup do Evropské unie. My nemáme žádný přesný manuál pro provedení ústavní reformy v Bosně a Hercegoviny ale máme několik eh, základních podmínek. Jedna z nich je to, že země musí mluvit jedním hlasem, aby se mohla stát eh, členem EU. Nemůžeme si dovolit, aby budoucí členský stát zablokoval naše rozhodování v Evropské unii, protože není schopen se dohodnout na jednotném stanovisku. A potřebujeme mít, aby náš budoucí člen měl strukturu státu, která mu umožní vykonávat závazky vyplývající ze členství v EU. <clears throat> Pokud si mohu dovolit nastínit svou vizi pro Bosnu a Hercegovinu, tak poté, kdy učiníme přechod od vysokého zástupce EU k tomu přestupnímu, té přestupní fázi, tak si myslím, že by mohlo být předložení žádosti o členství, to by byl velký průlom ve vývoji a v tom kontextu by měla být uzavřena dohoda politických sil o ústavní reformě. E, podle mě to by to měla být spíše evoluce než revoluce v jejich ústavním uspořádání je dobře se zaměřovat na Bosnu a Hercegovinu, protože to je jeden eh, z důležitých států na západním Balkáně a já předpokládám, že v říjnu se rada bude zabývat eh, Bosnu a Hercegovinou. Samozřejmě je to na předsednictví, aby to předložilo k jednání a také se sejde rada jednající o implementaci eh, a o přechodu od eh, vysokého zástupce EU. A pokud mi zbývá ještě aspoň jedna minuta, tak bych chtěl zareagovat na eh, vystoupení paní Flotre, která hovořila o Turecku, o nedostatku pokroku, nebo jak já to hodnotím. A opět bych chtěl odkázat na naše zprávu o rozšíření, kterou budeme prezentovat za několik týdnů. Tam bude více údajů a více objektivně hodnocení Několik eh, věcí se dalo nedávno v Turecku do pohybu, jednak je to ta kurdská iniciativa, v rámci níž se turecká vláda snaží zlepšit sociálně hospodářský rozvoj na východě Turecka a také zajistit jazyková kulturní práva kurdských občanů. Dále jde o turecko-arménské vztahy. Tady vidíme několik pozitivních eh, eh, kroků, také včera. A dále je to ten ankarský protokol, kdy Turecko má povinnost aplikovat arkanský protokol. A ankarský protokol, ještě k tomu nedošlo. Pan Ramsdor se ptal na roli Azerbajdžánu v tomto kontextu, tedy s ohledem na bezpečnost energetickou, s ohledem na arménsko-turecké vztahy. A já mohu říci, že konflikt o Nágorný Karabach samozřejmě bránil otevření diplomatických styků mezi Azerbajdžánem a Arménií. A jak už jsem říkal předtím, poté, co se Turecko a Arménii podaří obnovit diplomatické vztahy, myslím, že to bude velmi pozitivní vývoj, důležitý pro stabilitu na Kavkaze. Grazie, komisáři. Děkuji, pane komisaři. A promiňte, nechtěl jsem vás přerušit. Zbývá ještě jedna otázka. You were asking about, uh, you had so many questions, Doris, that... Uh, Doris, vy jste měla tolik otázek, že jsem to asi nezvládl. Já chápu, že to byla nejobtížnější eh, z těch otázek. Já se, se ptala, co si vy myslíte o tom eh, vztahu, o tom protokolu mezi Srbskem a Kosovem, týkající se policie, a jestli to pomůže misi EULEX, protože víme, že Srbsko je stát, který se proti tomu staví. Je to správné nebo ne? Co si o to myslíte? Proti v Kosovu nebo v Srbsku? Já si myslím, že spolupráce mezi Srbskem a Eulexem je velmi důležitý prvek pro mm, kontrolu hranice mezi Srbskem a Kosovem. A je to také velmi důležité pro boj s organizovaným zločinem v tomto regionu. A je to jedno z těch kritérií, které hodnotíme v našem vízovém dialogu. A uvedli jsme to také v naší hodnotící zprávě o Srbsku. A moje odpověď je tedy, že poté co Srbsko bude dobře spolupracovat s Alexem, tam budeme muset překonávat ještě další překážky na straně Kosova. Ale to je v kompetencích rady a proto Javier Solana a Peter Faith eh, mají zodpovědnost za řešení této. Já to spíše sleduji z pozadí. Na poslední kola otázek Bohužel nemáte k dispozici více než půl minuty. Pokud překročíte limit, skutečně vám vezmu slovo. Prvním je pan Landbergis. Thank you, Mr. President. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já jsem včera slyšel, pane komisaři, že a byl to německý kolega, že panují námitky k rozšíření a že by bylo dobře změnit naši strategii a se s vás zeptat, co si myslíte o tom, že bychom proces rozšíření nahradili něčím jiným. Třeba tím, že bychom o rozšířování jenom přemýšleli bez nějakého reálného dopadu. A byl by to taková země nikoho, do které by nikdy nikdo nemohl. Slovo má, slovo má Navro Nikolas. Um, mám otázku, která se týká Turecka a vašeho hodnocení Turecka. Dále mě zajímá kolonizace na Kypru, která nadále pokračuje. Eh, půl milionu až milion je číslo obyvatel na Kypru. Pak je to eh, turecká vojenská přítomnost na, Kopru, na Kypru. Ta, je to, eh, Kypr je zóna, kde je největší přítomnost vojáků. Je jasné, že uprchlíci jsou ve velice složité situaci. Mám tady tato dvě témata, která mě velice zajímají. Co, chte, co v tom chce komise dělat? Pane komisaři, já bych vás chtěl pochválit za vaši práci a za vaši mediaci eh, v tom sporu mezi Slovenskem a Chorvatskem. Prosím, pokračujte v tom, protože ten spor ještě není u konce a žádná ze stran ještě eh, neprohlásila, že je ochotná přistoupit k nějakému kompromisu, takže já doufám, že budete spolupracovat v této věci s Karlem Biltem. A pokud vím, tak váš plán je pořád ten jediný, o kterém je ještě možné jednat, který zůstává na stole. Já doufám, že se podaří v lepší atmosféře tento spor vyřešit. Pan Tarant. Pane komisaři, jenom abych trochu doplnil jedno předřečníka. Můžeme očekávat, že jednání o přistoupení budou uzavřena do konce roku 2010, nebo musíme být trpělivější? Děkuji. Honorevoli pan... pan Panceri. Díkol sekretariátu, segretariato che mi... Eh, příště řeknu, aby byla první na řadě. Výborně. Mám velice jednoduchou politickou otázku. Mám pocit, a e, nevím, jak se o tom diskutuje v komisi, že proces rozšíření je zcela uh, narušen sociálními ekonomickými politikami Evropy a institucionální situací Evropy. Znepokojení je následující. Jestliže e, neuděláme ten společný postoj, společný, společnou operaci, tak se nic nepodaří. Tedy je vhodné uzavřít tuto diskusi, zejména pokud by to, vešlo, pokud by to vedlo k ukončení přemýšlení o rozšíření. Pan Savros. Eh, moje země eh, podporuje eh, směr Turecka vůči Evropy, to znamená, jsme pro plné připojení Turecka, ale eh, stále ještě chybí velice mnoho, mají před sebou dlouhou cestu, protože nedodržují podmínky, nedodržují závazky. To znamená, eh, je nutné z toho učinit závěry. Co se objeví ve zprávě z října? Já doufám, že v té zprávě hodnocení Turecka bude eh, pozorné hodnocení a budou tam také závěry. Děkuji. Já chápu vaši argumentaci, pokud jde o zrušení vízového styku s Bosnou a Hercegovinou. Ty implikace, ty dopady jsou znepokojící a obtížné. Můžete uvažovat o nějakém protokolu se, srbskou, se srbskem, aby se zabránilo vydávání srbských pasů těm občanům Bosny a Hercegoviny, kteří jsou srbského původu? A jak zajistíme, že Srbsko nebude podkopávat bosenskou státnost tím, že z, tohohle, z tohoto udělá explicitní podmínku posunu blíže k evropskému členství? A co řešit dnes s, s selháním vydání mladěče? Děkuji. Pan Previs. Της Φυρόμ είπατε ότι έχει γίνει μία προσπάθεια. K otázce Kypru vy jste řekl, eh, že se udělalo vše pro to, abychom pomohli pokroku. Eh, nacionální eh, nacionální je proti Řecku. Vy to uznáváte, vidíte na této fotce je pán, který pokládá mm, věnec aby oslavil právě nacionalismus eh, tohoto národa. Vývoj směrem k Evropě eh, musí vzít přece toto v úvahu. A potom, pokud jde o Turecko, eh, chce skutečně Unie umožnit za každou cenu vstoupení této země do Unie? Pan Ren hovořil o našich závazcích ve vztahu k Turecku, ale máme také závazky k evropským občanům. My jsme řekli, že Turecko musí splnit veškeré podmínky a že přístupový proces by měřil, měl držet pro, krok s tím reformním procesem, ale tak tomu není. Otevíráme stále nové kapitoly, i když přetrvává demokratický deficit evropští občané už eh, nejsou na naší straně v této věci. Co děláte, abyste zajistili, že Turecko ta kritéria splní? Pan Kukan, prosím. Pane komisaři, já vám děkuji za vaši dobrou eh, práci. Vaše analýza situace v jednotlivých zemích se mi zdá příliš optimistická, ale to není kritika, protože ono se s tím žije lépe, když jste optimista. Obecná otázka. Proces rozšíření na pozadí ekonomické krize. Máte k tomu něco? Dobrá, musíme uzavřít diskuzi, takže dáme panu komisaři prostor k odpovědi. Děkuji. Opravdu významné otázky. Pan Landsvergis se ptal na alternativy rozšíření. My jsme konsolidovali v uplynulých 50, pár, pár letech a Evropská unie se hodně zlepšila, pokud jde o fungování jejich, jejich institucí za uh, posledních pět let, takže dochází k určité konsolidaci uh, eh, 27. Pokud jde o naše existující závazky na poli rozšíření, tak nemohu než odkázat na eh, obnovený konsenzus o rozšíření v roce 2006 mezi radou a parlamentem a komisí. A sám za sebe to plně podporuji. Musíme být konzistentní, musíme mít dlouhodobý, dlouhodobou vizi, abychom dosáhli našich cílů stabilizace v východní Evropě. Čili já říkám, držme se našich nový, stávajících závazků a nenabírejme žádné nové. Nad rámec zemí, které již mají evropskou perspektivu. Ovšem, východní partnerství je a představuje velký instituční krok a je potřeba ho implementovat. V průběhu této implementace se učíme přímo e, v akci. Východní partnerství zahrnuje úplně vše, co se dá dělat na posílení ekonomické, ekonomických, politických a lidských vztahů mezi Evropskou unii a některými východními státy. I bez okamžité perspektivy přistoupení. A nejlepší, co můžeme udělat, je teď maximum, vytěžit maximum z tohoto partnerství, jak ve stavu k Ukrajině, tak i dalším státům tohoto regionu. Dále další dotazy se týkaly Kypru a Turecka. Já jsem v podstatě již na tyto otázky již odpověděl a mohu k tomu jen dodat, že ve zprávě o pokroku o Turecku zanalizujeme dosažený pokrok a nedořešené otázky. A to co nejobjektivněji a v nejvíce, co, co nejvíce faktickém, faktografickém duchu. A rada a parlament z toho pak musí vyvodit závěry. Turecko má pochopitelně závazek implementovat ankarský protokol a pokud jde o Kypr a Turecko, tak je stěžení, aby Turecko přispívalo příznivé politické atmosféře, která umožní sjednocení Kypru. Pan Weigl. se ptal na spor mezi, hraniční spor mezi Slovenskem a Chorvatskem. Já vezmu v potaz vaše doporučení, pokud to bude potřeba. Ještě lepší bude, když si tyto země vyřeší tento spor mezi sebou. Antarant položil otázku možnosti Islandu uzavřít vyjednávání o vstupu do roku 2010, nebo jestli máme být trpělivější. Naše politika je jasná. Kvalita má přednost před rychlostí a v tuto chvíli nemohu na váš dotaz uspokojivě odpovědět, protože teprve obdržíme určité signály o schopnosti Islandu splnit všechny podmínky poté, co vypracujeme naše stanovisko k Islandu. A myslím, že v předchozím kolečku jsme měli otázku ohledně toho, zda vy v podstatě znamenalo přistoupení Islandu konec společné rybolovné politiky. Nikoliv v případě Islandu to bude Island, který se bude muset přizpůsobit evropskému pořádku, ne obráceně. A to tež se týká Islandu i Turecka či jakékoliv další kandidátské země. Pan Panceri odkázal na ekonomickou a sociální situaci v Evropě. A já soucitím s bolestí, našich, kterou vnímají naši občané. Ovšem jsou určité známky oživení a plán ekonomické obnovy hrál velkou roli. Tomu bychom předešli dlouhé Eh, hospodářské depresi. Zároveň musíme chápat, že rozšíření není příčinou našich ekonomických problémů, protože recese nezašla eh, nikde v Praze ani v Bělehradu, ale začala na Wall Streetu. Vzhledem k vývojím na kapitálovém trhu, kapitálových trzích. Takže musíme samozřejmě řešit a napravit to, co se stalo, ale nemůžeme za to vinit rozšíření. A pohořilo se také o protok, možném protokolu se Srbskem ve vztahu k možnosti vydávat pasy některým občanům Bosny Hercegoviny kteří žijí v republice Srbce, Srbska. Pokud eh, ten, ta časová prodleva mezi vstupem v platnost bezvízového styku pro Srbsko a pro Bosnu Hercegovinu nebude příliš dlouhý, pak to v praxi nebude představovat výrazný problém. Navíc vízová povinnost a bezvízový styk se uplatňují obecně na základě občanství. Srbsko má určitá práva v této oblasti, ale v praxi by to neměl být problém. Jinými slovy, já nepředpokládám masovou eh, pasportizaci srbských obyvatel Bosny a Hercegoviny a řešíme to také s vedoucími představiteli, včetně vedoucích představitelů Srbska. Pan Kukan odkázal na některé otázky, na které nemám teď čas plně zareagovat. Ale mohu říct jenom to a zároveň tím odpovědět panu Pancerimu i panu Kukanovi, že ekonomické a sociální podmínky, jak víte, jsou nedílnou součástí evropského právního pořádku a tudíž i přístupových vyjednávání. Takže ten vyjednávací proces je daleko méně zahraniční záležitostí, spíše než vnitřní záležitostí Evropské unie, protože tyto země budou muset při, přijmout eh, evropskou legislativu, evropské zákony, evropská pravidla. A to má určité ekonomické a sociální implikace. A konečně, a myslím, že to je dobrý závěreč, Nyní bod. Opět k tomu, co řekl pan Kukan. Vzhledem k tomu, že jsem komisař zodpovídající za rozšíření, tak to už z definice znamená, že musíte být profesionálním optimistou. A těším se na další spolupráci s vámi. Děkuji. Všichni děkujeme panu komisaři za jeho prezentaci, za jeho odpovědi, za přesnost a upřesnění. Sejdeme se ve tři hodiny odpoledne. Nezapomeňte si prosím sebou vzít elektronické průkazy. A po hlasování, jak jsme již včera uvedli, bude setkání eh, s doktorem Mora, který nás bude informovat o situaci v Afghánistánu. Ještě závěrem omlouvám se za to, že eh, jsem byl nucen vás eh, přerušovat, když jste dokončovali své Eh, dotazy, ale neměl jsem jinou možnost vzhledem k časovému harmonogramu. Děkuji a uvidíme se odpoledne.